So, welcome everybody to today's. Dobrý den, vítejte na zasedání výboru PANA. Já jsem Fabio De Masi a budu dnes odpoledne předsedat. Nahrazuji předsedu Benda Langena. Název dnešního eh, zasedání eh, se týká dopadů eh, těch zjištění v panamských dokumentech a jak členské státy s tím nakládají. Obdrželi jsme různé nové dokumenty, nepročetli jsme je všechny, takže jenom takovou pracovní hypotézu tady zmíním, že asi ty dopady nejsou úplně dobré. Návrh pořadu jednání jste obdrželi 18. dubna. Máte nějaké připomínky k tomu návrhu? Není tomu tak, takže eh, pořad jednání je přijat. Přecházíme k bodu 2, to jsou sdělení předsedy. Vítám všechny členy našeho výboru, vítám eh, také zástupce veřejnosti. Ten, toto vysílání je také, tedy toto zasedání je vysíláno na internetu. Máme k dispozici několik studií, které byly zadány naším výborem. Dnes eh, máme za sebou poměrně dlouhé hlasování. To přeci jenom eh, náš mozek vyčerpá, tak teď si ho můžeme osvěžit zajímavými novými poznatky. Už máte i nějaké eh, dokumenty k dispozici na webové stránce našeho výboru. Zase je to mm, většina těch studií, které dnes budeme probírat, nebo které jsme probírali v minulosti. Dnes e, nás čeká prezentace tří studií ve dvou panelech. Za prvé jde o dopad systému odhalených tzv. Panama Papers na hospodářství a finance vzorku členských států. Ten druhý panel se zaměřuje na přehled výkonnosti příslušných správních a soudních orgánů v souvislosti s vyšetřováním případů. A ještě tedy, než eh, uvedu řečníky k první studii, předloži, pustíme vám takový krátký film, eh, což je přehled všech těch studií, které byly zadány naším výborem. Takže teď vám pustíme to video. Money laundering and tax evasion is happening in the EU.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 very well. Uh, we can see the progress on our committee. Vidíte, jaký pokrok udělal náš výbor. Na začátku jsme třeba měli některé technické problémy, ale teď už jsme video pustili bez nejmenších potíží. Ohledně eh, dat eh, panuje velká nejistota. To se právě týká eh, těch daňových úniků a praní špinavých peněz a právě proto tyto studie budou jistě velmi užitečné. Potom během druhého panelu budeme hovořit o právních dopadech ze strany také členských zemí. My jsme rozeslali dotazník členským zemím ohledně toho, jaké kroky podnikají to potom studovali studie, studie v tom eh, druhém panelu. Zatím nemáme odpovědi z Malty a Maďarska. To je škoda, protože Malta právě předsedá Evropské radě, takže doufám, že brzy odpoví. Také nemáme odpovědi z Dánska a ze Španělska, ale ti už naznačili, že brzy eh, odpovědi zašlou. Každá eh, prezentace eh, bude mít eh, k dispozici 25 minut, takže vlastně každý kolega k tomu prvnímu panelu bude mít k dispozici zhruba 7 minut. Potom budou mít členové našeho výboru nejprve tedy kolečko na pět minut a potom ještě budou mít naše členové možnost po té, co panelisté odpoví, eh, položit doplňující otázku. Nezapomeňte si spustit mikrofon, když eh, budete něco říkat a eh, tím pádem se na vás automaticky natočí i kamera. Takže nejprve začneme studií na téma dopad systému odhalených tzv. Panama Papers na hospodářství a finance v vzorku členských států. Po mé levici se ví Mike, sedí Mike Beek, David Buck, a Jack Molan. Také jsou zde přítomni eh, zaměstnanci parlamentu, kteří zodpovídají za toto konkrétní téma. Takže podíváme se na finanční, hospodářské a rozpočtové úhly pohledu. Eh, zejména tedy jde o to, abychom omezili dopad eh, takovýchto offshoreových center a daňových rájů, aby opravdu bylo možné nějakým způsobem bojovat proti eh, negativním dopadům, které to má potom na finance jednotlivých států. Nyní při pohledu na výzkumné pracovníky, kteří jsou zde přítomni. Kdo s vás se hlásí, kdo bude hovořit jako první? Prosím, máte slovo. No, děkuji mnohokrát za pozvání na zasedání tohoto výboru, abychom představili eh, naši studii ohledně dopadu eh, systému odhalených v panamských dokumentech. Já začnu, potom bude pokračovat kolega David a potom kolega Mike. Nejprve chci říci něco k um, cílům, které jsme si stanovili pro tuto studii. Když si uvědomíme, eh, o jaké částky jde, jaké unikají tedy díky těmto systémům ze státních rozpočtů, tak eh, to je samozřejmě něco, co je pro nás obrovsky důležité. My eh, se potom chceme zaměřit taky na to, jaký to má hospodářský dopad pro jednotlivé země ve chvíli, kdy nemůžou tyto prostředky vynaložit někde jinde. Kromě toho se také zabýváme tím, jaký to má tedy dopad na finanční kriminalitu a na fungování finančních systémů. ve výzkumu jsme se zaměřili tedy na systémy, které využívají jednotlivci pro daňové úniky, spíše než eh, tedy podniky. Ono samozřejmě ta hranice se stírá, protože i ti jednotlivci potom využívají různé fiktivní společnosti a podobně, ale My jsme se opravdu snažili zaměřit na daňové úniky ze strany, ze strany jednotlivců. Náš třetí cíl bylo zaměřit se tedy na stávající opatření, ale také na to, co na tom může vystavět, tak aby se vytvořil nějaký efektivní mechanismus pro boj s takovýmito praktikami. Pár slov o metodologii. metodologii. V zásadě jsme tedy eh, měli dva přístupy, abychom zhodnotili ty rozpočtové a hospodářské dopady. Nejprve to byl takový empirický přístup. Prováděli jsme výzkum a eh, rozhovory tedy v těch členských zemích, které jsou zmíněny. Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Špán, Španělsko, Francie, Polsko, Spojené království. Hodně jsme diskutovali s vnitrostátními orgány, vyměňovali jsme si písemnou dokumentaci také s akademiky, novináři a dalšími zainteresovanými stranami. Druhý přístup se snažil předložit odhad těch eh, hospodářských dopadů prostřednictvím eh, konkrétní ekonometrické metody, kterou využil odborník, který je členem našeho týmu. Vlastně jsme vycházeli z databáze Opus a Orbis. A Využívali jsme tedy eh, údaje, tak abychom porovnali společnosti, které jsou do toho zapojeny a které zapojeny nejsou. Pak jsme to tedy všechno skompilovali do naší zprávy. A věřím, že vlastně všechny tyto metody vedly vlastně k odhadům, které jsou eh, konsistentní. Naše studie se dělí do pěti hlavních oddílů. První tři z nich se věnují kontextu, v nichž tyto aktivity probíhají, jak tedy vypadá situace těch daňových rájů, offshoreových center a tak dále a jaký je vlastně rozsah těch aktivit, které zde probíhají. Čtvrtý oddíl tam už uvádíme výsledky našeho výzkumu. Mm, hovoříme o těch mm, rozpočtových a hospodářských dopadech mm, těchto úniků. A konečně ten pátý oddíl se věnuje stávajícím iniciativám a také tam předkáme doporučení, jak je možno tyto iniciativy posílit. Nyní předám slovo kolegovi Davidovi, který projde několik slajdů o tom, kolik tedy konkrétně finančních prostředků se nějakým způsobem dostalo mimo rozpočty. Dobré odpoledne. Abychom mohli posoudit rozpočtový dopad, musíme eh, identifikovat eh, čistý eh, daňový, čistou ušlou daň v jednotlivých členských státech v, v rámci schémat Panama Papers šlo především o jednotlivce nebo malé podniky. Jak vidíte, tak ta čistá ušlá daň, to je objem příjmů, které nebyly zaplaceny vládám, do čehož nepatří to, co bylo vybráno eh, v rámci eh, opožděných plateb. Tady vidíme eh, všechny, možné, všechny možná schémata, včetně obecného neplnění předpisů, vyhýbání se daním, daňového plánování a my se eh, soustředíme zejména na jednotlivce. Nezahrnujeme nadnárodní koncerny a velké korporace do té čisté ušlé daně. Vycházeli jsme z dat na národní úrovni v rámci programu NTV Zjistili jsme, že schémata odhalená e, panamskými dokumenty e, přímo snižují finance dostupné národním orgánům. Podle našeho mikroekonomického hodnocení e, eroze základu daně činí až 8 miliard, což vede ke ztrátě zhruba 19 miliard euro příjmů v těch vybraných osmi členských státech. Pokud bychom to extrapolovali, tak to znamená, že náklad náklady na Panama Papers a další činí v podstatě až 100 miliard eh, euro ročně což eh, souhlasí s odhady na národní úrovni, které docházejí ke stejnému číslu 100 miliard euro ročně. Pro kontext, to je zhruba 10 až 25 velikosti eh, stínové ekonomiky, tak eh, jak ji v roce 2011 odhadla eh, Tax and Justice Network, která to odhadla zhruba na jednu biliardu euro. Toto číslo zahrnuje jak praktiky jednotlivců v daňových rájích, tak i praktiky nadnárodních velkých korporací. Dopad těchto systémů na rozpočet je proto značný a můj kolega Mike Peak bude hovořit o následných ekonomických dopadech. Děkuji, Davide. Takže jak jsme právě slyšeli, dopad na rozpočet v podstatě snižuje výdaje, které by se jinak mohly realizovat na veřejné služby, jako je školství nebo zdravotnictví, nebo v dalších oblastech, kde by mohlo docházet ke vzniku pracovních míst, jako je e, doprava, dopravní infrastruktura nebo e, regionální rozvoj. Určit dopad na nezaměstnanost je těžké, při nejmenším, a e, základem pro odhady ušlých daní v členských státech tak konzervativní odhad je zhruba 1,5 milionů pracovních míst, eh, ze kterých by se, která by se mohla platit z peněz, o které přišly vlády. Vládní výdaje samozřejmě přímo neznamenají tvorbu pracovních míst, ale když si vezmeme, že členské státy platí ročně přes 200 miliard euro na intervence do pracovního trhu, tak je jasné, že je pravděpodobné, že by že ty ušlé daňové příjmy by měly poměrně značný dopad, kde by mohly být použity. Dali by se použít například na zvýšení výdajů na opatření pro nezaměstnané, zejména vzhledem k tomu, že od ekonomické krize se počet zaměstnaných zvětšil a to úměrně eh, prostředkům vynaloženým na intervence do trhu práce. Pokud jde o širší ekonomický dopad, naše zpráva odkazuje na výzkum e, o e, tom, jak existence daňových rájů podchopává produktivitu ve veřejném sektoru a v soukromém sektoru. Když společnosti a jednotlivci vyvádějí peníze z ekonomiky a nepřispívají nijak k jejímu růstu. Diskuze se také točí ohledně eh, myšlenky, že eh, volný trh umožňuje dokonalou konkurenci mezi aktéry na tomto trhu. Eh, nicméně zpětná vazba z naší studie ukazuje, že panuje dojem, že toto je narušováno existencí daňových rájů. A zejména to utajení ohledně jejich využívání narušuje prostředí na, tu, na trhu, kde všichni výrobci i spotřebitelé by měli mít k, k dispozici informace, aby se mohli patřičně účastnit například investice mohou záviset na tom, zda firma využívá nebo neužívá daňové ráje. Firma eh, využívající daňový ráj vytváří asymetrické riziko, zejména ohledně daňové budoucnosti. A eh, je možné, že určitá investice by mohla mít nižší návratnost nebo sama byla nižší. Takže se snižuje produktivita investic, což znamená nižší zaměstnanost. Jakmile informace o využívání daňových rájů se zveřejní, eh, tak eh, to jsme viděli v rámci Panama Papers a badatelé spočítali, že eh, to, ten únik informací měl hodnotu 150 miliard dolarů týkajících se 397 firem, které tyto dokumenty odhalily. Zajímavé je, že eh, badatelé také zjistili, že hodnota firm se snížila především tam, kde eh, offshoreová aktivita byla eh, předtím tajná. Škoda na pověsti mohla vést akcionáře k tomu, aby se obrátili jinam, což mělo dopad na profitabilitu a zaměstnanost v těchto firmách a potažmo to mělo negativní dopad na produkci v zemích, kde tyto firmy působily. Pokud jde o finanční dopad eh, eh, daňových rájů a zahraničních eh, finančních center, vidíme, že systémy z Panama Papers nezahrnují pouze vyhýbání se daním, ale také případy praní peněz získaných korupcí, úplatky nebo terorismem a bojem, pardon, obchodováním s drogami a kybernetickou trestnou činností. Výsledkem bylo, že bylo zahájeno eh, vyšetřování eh, korupce a praní špinavých peněz v mnoha zemích na světě, včetně Evropské unie. Naše studie poukazuje na vazbu mezi využíváním offshoreových oblastí a finanční kriminalitou, která je zejména relevantní z hlediska vymáhání práva. Například firmy mohou využívat offshoreové nástroje na financování úplatků a tím získávat veřejné zakázky. Transakční náklady mohou určit, zda se firmy uchýlí k uplácení úředníků a eh, a také dalším faktorem je pravděpodobnost eh, obžaloby z důvodu uplácení. Dopad Panama Papers mohl mít dopad na eh, vyšší vymáhání práva a odradit firmy od využívání offshoreových eh, subjektů pro eh, úplatky. Čísla z Europolu z roku 2010 říkají, že v Evropské unii došlo k obžalobě ve 250 případech praní špinavých peněz v rámci slyšení na vašem výboru vyplynulo, že téměř 300, 3500 eh, případů eh, se objevilo v rámci daňových podvodů a eh, dalších trestných činností. Z toho vyplynulo 722 jmen navázaných na subjekty, které byly nahlášeny orgánům členských států jakožto podezřelé z praní špinavých peněz. Celkem, eh, vzhledem k, objem, eh, k počtu eh, obžalovaných se zdá, že dopad na status quo byl velice malý a že mnoho zůstává bez povšimnutí. Pokud jde o další trestnou činnost, máme zhruba 500 jmen navázaných na východoevropské gengy. 36 tisíc kriminálních skupin bylo aktivních v Evropské unii v roce 2015. Europol eh, také navázal 388 jmén na eh, operace s podvody z DPH. Tady jde o eh, ušlé příjmy na DPH v hodnotě zhruba 100 miliard euro. 116 jmen bylo navázáno na islámský terorismus, což je zhruba 15 eh, eh, veškerých osob podezřelých z eh, teroristických aktivit v EU. Celkem je, myslíme, že tyto, tato čísla je potřeba vykládat opatrně, vzhledem k tomu, že tyto vazby detekované Europolem nebyly patřičně vyšetřené a proto korelace mezi těmito vazbami nejsou zcela jasné. Právě tak data z Europolu nemusí být úplná. Takže, jak jsem říkal, e, cílem naší studie je podat určitá doporučení. A měli bychom e, předeslat, že většinu z těch doporučení e, už váš výbor dostal. Nicméně je zapotřebí tato opatření urychlit a rozšířit. Naše první doporučení je zajistit ochranu whistleblowerů zapojených do případu vyhýbání se daním navrhujeme určité celoevropské opatření na ochranu whistleblowerů v Evropské unii, což by bylo eh, ku prospěchu a to eh, bez ohledu na soudní aspekt by to mělo dvě výhody. Dostupnost informací a lepší kvalita dat, která by plynula z ochrany whistleblowerů. To jsou informace, které jsou jinak zahaleny tajemstvím. Druhou výhodou by bylo, že ochrana whistleblowerů by měla odrazující efekt na určité firmy, které používají daňové ráje nebo offshoreová finanční centra, protože by věděli, že možnost eh, úniku informací je vysoká a že whistlebloweri budou chráněni. Eh, OECD eh, také navyšuje ochranu v rámci protikorupčního plánu, ale v členských státech se úroveň ochrany whistleblowerů značně liší. Jsme ale rádi, že e, tato otázka má značný dopad v celém sektoru. Druhé doporučení. E, uchovat politickou neutralitu definice e, daňového ráje. Chtěli bychom zdůraznit, že abychom posílili mezinárodní spolupráci, je důležité, aby kritéria určující, které jurisdice budou na seznamu, nemohly přitáhnout kritiku a doporučujeme v zájmu neutrality, aby Evropská unie vypracovala šedou listinu, která by obsahovala i členské státy Evropské unie, tak jako zahraniční jurisdikce. Třetí doporučení. Podpořit zavedení registru skutečných vlastníků. V rámci čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz některé členské státy tyto registry eh, eh, provozují a Evropská unie by měla eh, vydat příručku o osvědčených postupech v této oblasti. Registry skutečných vlastníků si žádají, aby firmy sdílely informace o většinových i menšinových akcionářů, kteří mají podíl nad určité procento. Uvědomujeme si ale, že v této oblasti panují spory ohledně eh, práva na soukromí. Dále bychom v tomto ohledu zdůraznili, eh, že používání společných eh, standardů zpráv by bylo užitečné pro monitorování efektů zejména na odhalování, vyšetřování a obžalování případů trestné činnosti. Za čtvrté, vyvinout metodiku, která by mohla být použita k generaci spolehlivých a srovnatelných dat o e, objemu e, daňových podvodů a vyhýbání se daním. Tady e, nejsou k dispozici spolehlivá a srovnatelná data a e, i Evropská unie, e, Evropská komise si to uvědomila v roce 2015 a začala spolupracovat s Eurostatem a členskými státy na lepším způsobu sběru dat. E, tato studie ukazuje, že je potřeba dále pokračovat v tomto úsilí a zdůrazňuje rozdíl mezi sbíráním daní o daňových, informací o daňových podvodech na jedné straně a na druhé, u, u firm a na druhé straně u jednotlivců. Evropské opatření by mohlo mít různé podoby, například eh, jednotka tajné služby Evropské unie. A teď dám slovo kolegovi na další doporučení. Máme už jenom několik minut, takže nebudu zacházet do detailů. Ehm, na praní špinavých peněz a mm, pravidla transparentnosti a využení evropského semestru. V neposlední řadě eh, přijímání iniciativ eh, pro, na podporu dobrých eh, no, standardů nejenom v EU, v daňové oblasti. Je obtížné pro nás kvantifikovat tato opatření, o kterých mluvíme, Eh, tedy efekty těch programů, které odhalil Panama Papers na evropský rozpočet a na ekonomiky členských zemí. Je to velmi obtížný úkol, vzhledem tomu, že informace, které jsou k dispozici, jsou velice fragmentované a neposkytují uh, úplný obrázek. Nicméně, mm, máme rozumnou jistotu, že ta čísla, která jsme poskytli, indikují eh, míru finančních ekonomických dopadů těchto eh, programů. Je zjevné z toho, z těch čísel, o kterých mluvíme, že to je velký dopad. Pravděpodobně bude trvat poměrně dlouho, než um, s, úplně porozumíme, co se tam děje v tom těch odhaleních Panama protože my vlastně jenom zůstáváme na povrchu plný, plná škála, celá škála toho problému e, zatím e, není známá, ale jsou opatření, které můžeme přijmout. Já vám děkuji za pozornost a rádi zodpovíme na vaše otázky. Děkuji a gratulujeme, že jste přesně eh, respektovali časový limit. Hmm. Je tady velká míra nejistoty, když eh, se vidíme, že ty Panama Papers eh, vlastně odhalili jenom část toho biznesu, který jsou, je v Mossack Fonseca je to velký dopad na zaměstnanost a mm, databázy Europolu e, jsou také, e, také se objevily značná počet odhalení souvisejících s islamským teroristem, takže to, terorismem, takže i to bychom měli e, mít na paměti, když budeme zkoumat reakce členských zemí, jako je zmrazení, zmrazování účtů daných jednotlivců a podobně. Je dobré, že jste poskytli řadu doporučení jako ochrana tzv. whistleblowerů. Je dobré to opakovat stále, komise to stále tady eh, nic neudělala v této věci z mé strany. Já dám slovo obou spolu zpravodajům, aby si vz... Mm, a následně tedy dostanou slovo další. Mm, první, eh, jako první dostane slovo pan Kofort z SND na pět minut a pak Peter Česek si vezme slovo za ALDE, takže Pítr. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji za eh, ten výzkum, který tady byl proveden, ta zjištění jsou velmi užitečná. K těm vašim posledním připomínkám, že to skutečně jsou jen kvalifikované odhady. 19 eh, miliard v osmi členských zemích, když to sečtete pro všechny, tak je to 100 miliard euro v ztracených příjmech a 1,5 milionů pracovních míst. To je také značný počet. A to je jenom, <clears throat> co se týče personální stránky tohoto problému. K té definici uh, uh, daňových rájů a offshore center mm, vy jste řekl, že e, pro zachování politické neutrality mm, definici daňových rájů. Mm, my víme, že tam mm, vlastně, že to je přes prostředníci, je to neprůhledná síť firem a společností. Mohli byste říci, jaké klíčové indikátory z vašeho výzkumu bychom měli aplikovat, bychom definovali daňový ráj. Můžete k tomu něco říct, je to důležité, i když to je obtížné. S tím souvisí, pokud byste mohl dle vašeho názoru um, definovat optimální kritéria daňových rájů. Pak způsob, jakým um, provádíte své hodnocení v těch osmi členských zemích, Můžete říci něco mm, mm, o tom, zda tam jsou nějaké silné, slabé stránky těch, mm, které mohly mít dopad na e, tu situaci v daňových rájech a offshore centrech. Těch osm států je různých. Můžete tedy e, vyjmen něco o silných, slabých stránkách těch vybraných zemí a jaký dopad to mělo na tu studii. Děkuji. Abych odpověděl na tu první věc, definice daňového ráje. My eh, rozlišujeme mezi daňovým rájem a offshore finančním centrem. Definice daňového ráje. My používáme Eh, definici OECD z roku 1998, která má tři základní charakteristiky. První, zda aplikují nominální daně, jako je daň z dědictví, eh, korporátní daň eh, na nerezidenty. Dále zda mají zákony, které brání výměně relevantních informací se vládami a daňovými poplatníky. A za třetí zda jim chybí daňová transparentnost tedy zda je obtížné pro země původu se bránit a stíhat e, využívání těchto programů, těchto schémat. Rozdíl proti offshore finančním centrem, centrech je, že tam máme e, definici IMF, e, že tam je hodnota finančních služeb, která není v poměru k hodnotě domácí ekonomiky. Co se týče optimálního kritéria v tom druhém bodě, tak my bychom řekli, že je mnohem snazší měřit offshore finanční centrum vzhledem k nepoměru k domácí ekonomice, než ten daňový ráj. Daňový ráj může e, vlastně být takový základní případ, kdy se kategorizuje, do jaké míry tam je nízké zdanění. Předchozí výzkum Eh, nic neindikoval, protože tam je eh, rozpor s konkurenčními daňovými sazbami, že obtížné eh, stanovit ten práh pro daňový ráj. K té druhé otázce, která se týká toho vzorku osmi zemí a do jaké míry to mělo vliv na výsledky studie a silné slabé stránky těch zemí. Ten vzorek byl, myslím, dobrý bylo to dobře zvolené členské státy, co se týče charakteristik mm, EU28. Proto byl tento vzorek zvolen na schůzi koordinátorů, takže my jsme spokojeni s tou reprezentativností toho vzorku. Nic máme. Máme různé údaje. Některé členské státy nám poskytly hodně informací, jiné ne. Že naše hodnoty rozpočtového dopadu, když to je založeno na mm, výzkumu těch sedmi zemí, toho vzorku, spíše spolehal na eh, některé z nich více než na jiné. Což má samozřejmě efekt, když se to pak pokusíme Eh, o to, aby to odpovídalo 28 mm, mm, státům. Mm. Nevím, zda k tomu kolegové mohou něco říct těm silbým, slabým stránkám, ale co já jsem řekl, tak to myslím bylo klíčové. Je to obtížné. Když se podíváme na těch osm členských zemí, tam samozřejmě mnoho podmínek které ovlivňují silné slabé stránky, eh, které ovlivnily výzkum. Protože národní scénáře jsou velmi odlišné, abych ilustroval ten reporting, který <clears throat> provedli novináři ve Španělsku, ukázal, že fiskální amnestie vlády generovala pohyby v tom, že lidé Mm, vraceli peníze zpátky. Vláda to identifikovala a potvrdila. Potvrdili to i Panama Papers. Tyto pohyby byly viditelné. Každopádně to má dopad na tyto odhady. To jenom na ilustraci. Děkuji a nyní přejdeme k druhému eh, zpravodaji. Peter si nevezme slovo, protože na stínovém schůzce nemohl tady být, ale místo něho pan Louis Michel z ALDE, který zastupuje výbor. E, já se chci zeptat, e, kdy budeme mít um, francouzskou verzi? Protože já jsem sice učitel angličtiny, ale chtěl bych tu studii v francouzštině. Stále častěji se tady pracuje v angličtině. A přitom ta země této, tohoto jazyka už brzo nebude v Unii, takže bych se přál po to, aby to bylo ve francouzštině. To je tedy první věc, to je logistika. Pak mám první otázku, trošku přesnější, upřesňující. Hmm, se zájmem um, sleduju výsledky této studie a um, možná, aby to bylo kredibilní, tak je nutné, aby ty údaje Eh, který jste, ty, ty, ty databáze byly eh, k dispozici. V celém tom balíčku Panama Leaks víme, že jsou eh, schémata, která můžeme označit za nelegální, a některé jejich části ale nejsou nelegální. Jsou sice nemorální, ale nejsou nelegální. Takže to je otázka, kterou vám chci položit. Jednak, zda ta montáž, kterou jste studoval, a která sloužila vaší studii, zda jsou všechno tato ta schémata nelegální, jak evidentně, zjevně, anebo jste vzal v úvahu všechna schémata, tedy globálně, aniž byste byli schopni rozlišovat mezi tím, co bylo nelegální a co bylo e, legální. Není to otázka z dvojsmyslu, je to striktně technická otázka, ale myslím, že je důležité i právně, protože ta doporučení, které musíme dát, tak musí samozřejmě respektovat zákon. A proto bych si nepřál, aby e, naše doporučení narazily na problém zákona. To je tedy první otázka, která se mi zdá důležitá. Hmm, druhá věc, e, zda máte nějaké hodnocení empirické k těm schématům, které vedly k e, výsledkům této studie? Mm, další otázka. Eh, fiskalizace v Evropě, to znamená stejná pravidla počtu eh, výsl- výsledků podniků. Bylo by možné, kdybychom, eh, když víme, že ten počet fiskálních dohod se jenom zvýšil od LuxLeaks. A na evropské úrovni um, si, myslíte si, že um, je možné něco udělat v souvislosti s členskými státy, aplikovat sankce proti daňovým únikům? Nějaký evropský seznam um, daňových rájů by byl užitečný, co se týče členských států. Všichni, kteří jsou tady, já jsem měl možnost položit stejnou otázku. Nikdy jsem nedostal odpověď, ale možná nás tady obohatíte. Mně, já jsem položil otázku, jaké jsou rozdíly mezi koncepcí, definicí daňového úniku, daňového podvodu nebo daňové optimalizace. Pro mě, já tam nevidím velký rozdíl. Vím, že právně to existuje, bohužel. A právě to je ta nuance, se kterou si hrají. Mm, myslíte si, že odhad, nebo který mě zajímá, který tam je, když nejsem přesvědčen, že skutečně odpovídá realitě, ale chápu, že to není, není snadné, zda ten odhad mm, mm, toho, co by se dalo získat, daňově. Tak zda existuje pro celou Evropu. Vím, že se zaměřujete na 8 zemí, dobře, ale vedle toho eh, mm, organizace na statistici, zda mají údaje o celé Evropě. To se mi zdá důležitá otázka. Mám určité pochybnosti, zajímalo by mě, jak to chcete počítat, kdy ta ztracená mm, pracovní místa 1,5 milionu, to nechápu technicky. Ale když říkáte 50 eh, tisíc euro vytvoření pracovních eh, míst, 50 tisíc euro člověk nevytvoří pracovní místo, eh, vytvoření udržitelného pracovního místa no, není 50 tisíc euro. Mož, mm, pokud jde o to, by se získaly peníze, které by se investovaly do vytváření pracovních míst, tak se dostáváme, tady se dostáváme do politiky, to je něco jiného. To je podná, důležité ale pro kredibilitu. Možná se ztrácí ještě víc. Je to spíše technické. Merci beaucoup, monsieur Michel. Děkuji, pane Michel. Já chci jenom říci, že francouzština je velmi důležitý jazyk a krásný jazyk a je naprosto legitimní tady mluvit francouzsky. Takže zatím ta studie bohužel byla jenom v angličtině. Prosím, máte slovo. Těch bodů, které zde zazněl, bylo asi šest nebo sedm. Já se zaměřím na poslední dva a David možná odpoví na první a Mike na ten druhý. Takže k té jedničce. To právní rozlišení mezi eh, daňovým únikem a daňovým vyhýbáním. Eh, co se týče těch rozpočtových dopadů, tak nám šlo opravdu o mezeru vytvořenou v daňových příjmech z těch legálních eh, systémů i z nelegálních způsobů daňových úniků. Nedělali jsme tam tedy hodnotové rozlišení mezi těmi dvěma koncepty v jednom členském státu. Vlastně jeden odhad odhadoval legální využívání a zase v jiném státě eh, tam eh, vlastně to, eh, ta definice vypadala jinak takže to opravdu nezjednodušilo ani způsob, jak bychom mohli řádně vyhodnotit dopad toho, těch, e, těchto systémů odhalených v panamských dokumentech. Takže jsme to vlastně takhle zahrnuli inkluzivně. Just on the question of the... Ohledně vytváření pracovních příležitostí, tady máte naprostou pravdu. Určitě bychom měli klást důraz na eh, různé eh, pracovně právní intervence eh, vlastně na pracovní trh. My jsme vlastně k tomu přistoupili v tom odhadu velmi konzervativně, ale to, co jsme v těch údajích nalezli, Pokusím se to najít, najít správnou stranu. E, například, tady to mám, když se podíváme na e, hospodářský růst EU mezi lety 2005 až 2008, tam byl pokles asi 20 v počtu nezaměstnaných lidí a výdaje na opatření e, na pracovní trh také poklesly ale potom v průběhu finanční krize narostl počet nezaměstnaných a v důsledku toho také výdaje vlád na různá opatření pro pracovní trh eh, eh, narostly. Vlastně v roce 2010 počet eh, nezaměstnaných rostl. V roce 2011 výdaje na ta pracovně právní opatření poklesla oproti roku 2010 a počet nezaměstnaných se stabilizoval. Poslední daňové výnosy mohly pomoci vládám, aby vynaložili tyto prostředky právě na podporu pracovního trhu a to by vlastně pomohlo nějakým 144 tisícům eh, eh, Evropanům, kteří přišli o svou práci v těch letech do roku 2011. A to vám tedy poskytne jakýsi odhad eh, těch dopadů. Eh, co se týče těch nákladů eh, na práci, na pracovní místo, samozřejmě v některých zemích ta částka je vyšší než tu částku, kterou my zde uvádíme ale my jsme takhle uvedli něco, co považujeme za rozumnou částku, za rozumné číslo pro všech 28 zemí. Co se týče zaměření eh, na těch 8 zemí a zda budeme mít údaje pro všech 28, my jsme se opravdu eh, jenom zaměřili jenom velmi povrchově na některé země, které nebyly eh, součástí této studie. Omlouvám se, už trošku přetahujeme, eh, budeme muset trošku urychlit odpovědi. Já se mnohokrát omlouvám, já jsem neměl řádný nástroj pro to, abych eh, takto eh, stopoval čas. Teď opravdu už to dohoníme. Teď máme za EPP pana Vanen Kendelára. Hamertje heeft, zal ik dat ik snel genoeg... Děkuji. Teď, když máte kladicko, eh, pokusím se mluvit co nejstručněji. Děkuji hostům za studii, kterou předložili. Opravdu je úplně hmatatelné, jaké máme ty negativní dopady těchto systémů na eh, rozpočty členských států. A já doufám, že ta zjištění se budou eh, šířit dále, tak aby lidé porozuměli tomu, že je potřeba přijímat opatření. Mám tři konkrétní otázky. Za prvé, ve své studii eh, hovoříte velmi pozitivně o tom, že společné standardy vykazování, eh, že se dá předpokládat, že budou přijaty i dalšími různými daňovými ráji ale přitom eh, nedostatek praktické implementace eh, zaznamenáváme v praxi a eh, proto se ptám, jak může Evropská unie jako silný obchodní blok zajistit, že je legislativa řádně prováděna a implementována. A co ten pokrytecký postoj těch, kteří eh, sice přijmou tyto standardy, ale potom se jimi neřídí. Jak může EU vyvíjet tlak má EU mít nějakou vlastní instituci, která se tím bude zabývat, jak dosáhnout potřebné transparentnosti. Máte tři minuty na odpověď, prosím. Děkuji. Tak jakou podobu by nějaké evropské opatření mělo mít? Asi by tady měla být nějaká uh, Financial Action Task Force, a nebo dokonce uh, nějaké eh, finanční spravodajské oddělení. Uh, Teď samozřejmě nejde jenom o ty samotné informace, ale i vlastně o jejich kvalitu, kterou by tyto spravodajské eh, jednotky mm, eh, sdílely a to by určitě mělo pozitivní dopad na finanční trhy a na obchod. My jsme eh, během naší práce také vedli rozhovory s vnitrostátními orgány, kde jsme tady hovořili o možnosti výměny informací, ale ty informace, které se vyměňují nyní, nebyly standardizovány, takže to je poměrně komplikované. Skvělé. A nyní uh, má slovo kolega Koferáty za skupinu SAD. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem hostům za eh, to, jak přispívají k naší práci. Ve studii, kterou jste předložili, Hovoříte o rozsahu zdrojů, které unikají eh, státním rozpočtům díky podvodům. Hovoří se také o dopadu na zaměstnanost a tady je to otevřeno různému výkladu. Nicméně eh, ty částky, ty úniky jsou tak obrovské, že určitě by bylo výhodné, užitečné pro členské státy, kdyby tyto zdroje mohly, byly bývaly, mohly využít, eh, zejména tedy v eh, období krize. Zajímavá je tady otázka, jestli je třeba nějaký černý seznam. Ale zdá se, že tento eh, černý seznam je tedy omezen na třetí země, ale vypadá to tak, že by to mělo být pozměněno tak, aby tam ale byly i evropské země v případě potřeby. Mě by tedy zajímalo, jestli máte nějakou konkrétní představu ohledně některých evropských zemí, které by mohly se dostat na takovýto seznam. Také mě zajímá, co si myslíte o sankcích. často se o tom hovoří. Pokud máme zemi, která vystupuje jako daňový ráj, jak je, jaké nástroje můžeme využít pro potrestání takovéto země, protože pokud identifikujeme, řekněme, vyníka, ale nikdy nepotrestáme, pak to nebude mít žádný výstup. Takže mě by zajímalo, co si myslíte o možných sankcích. Uh, yeah, two and a half minutes for the response. Máte na odpověď dvě a půl minuty. E uh, um, Takže k tomu eh, blacklistu, takzvanému eh, seznamu, a zda by se tam měly dostat členské země EU. Jak přesně by to mělo vypadat? Ono se to může lišit. My si nemyslíme, že by to měl být nějaký černobylý seznam. Já si, my si myslíme, že by tam měla být i šedá zóna, která vlastně říká, že členské země operativně jsou daňovými ráji, ale na druhé straně spolupracují a snažují se tu situaci zlepšit. V některých omezených případech jsou i třetí země, které naprosto eh, ignorují jakékoliv eh, postupy na zlepšení situace, vlastně to, co říká ta task force. A tam je naprosto jasná situace, že tady jsou na tom černém seznamu, ale ne všude je ta situace tak jednoduchá a černobílá. Vezmu příklad. V těch panamských dokumentech vystupuje Spojené království jako daňový rád. A naše Eh, taky naše odhady ukazují, že to vede k eh, vlastně únikům z rozpočtu. Ale zase tento stát se snaží identifikovat ty skutečné vlastníky, takže vlastně tam vidíte, že to je trošku šedá zóna. Co se týče těch ekonomických sankcí, my bychom zdůraznili, že ten model, který doporučujeme, jsou spíše pobídky ke spolupráci což by potom zase vedlo k tomu šedému seznamu. Už vlastně na tom pracuje takto i OECD v letech 2009, eh, kdy vlastně zveřejnil třeba jakýsi blacklist těch daňových rájů a potom některé jurisdikce vlastně byly možné z toho odstranit. Eh, takovéto mezinárodní dohody můžeme zase eh, uzavřít a Evropská unie je vlastně teď v dobré pozici pro to, aby k tomu takto přistoupila. Mnohokrát Děkuji a nyní máme za EKR Bernda Lukeho. Herr Děkuji vám moc krát, pane předsedo. V tomto parlamentu je eh, obvyklé, eh, že se člověk vyjadřuje diplomaticky a zdvořile, ale já bych od toho chtěl odhlédnout a musím říct, že jsem nezměrně zklamán tím, co tu dnes bylo prezentováno. Opravdu mám pocit, že nic z toho, co jste nám tu předložili, eh, přineslo nějaké poznatky. Nic z toho není nové. Ta čísla, která jste prezentovali, Eh, to jsme už několikrát si mohli přečíst v tisku. Nedozvěděli jsme se nic o tom, eh, k čemu tato čísla přispěla. Nemáme nejmenší představu o tom, eh, jak Eh, se postavit k těm databázím, eh, k nějakému hodnocení, eh, které jste tu uvedli. Ty spekulace o tom, co by se dalo udělat s různými miliardami euro, na co všechno by se dali použít, to si myslím, že je zcela nadbytečné. Každý ví, na co se dají použít peníze. To, to, to je makroekonomický diletantismus, jestli to můžu říct takhle otevřeně. A ta doporučení, které ta, o těch předseda řekl diplomaticky, a zdvořile že eh, to jsme v podstatě už dávno věděli a nezapomněli, dodávám k tomu já. To my už všechno víme. Nešlo to vůbec do hloubky, ty výsledky, které jste přednesli a ta vaše doporučení eh, obsahovala žádnou rozpoznatelnou metodiku, eh, takže já nezdílím tu kritiku, že tato studie nebyla přeložena do všech různých jazyků. Myslíme si, myslím si, že se, jsme se z toho nic nepoučili, přinejmenším já jsem se z toho nepřišel nepřiučil nic nového. A odpustím si otázku. Tak já si myslím, že přesto, že nezazněla otázka, tak by bylo fér eh, dát eh, autorům studie také eh, možnost odpověď. Každý má právo na názor na kvalitu studie i kritika k tomu patří, nicméně já vám dám slovo, pokud chcete odpovědět tak mě je samozřejmě líto, že se eh, nepodařilo naplnit vaše očekávání. My jsme byli požádáni, abychom zhodnotili dopad eh, Panama Papers, eh, nebo těch schémat odhalených Panama Papers na ekonomiku a finance. A když si přečtete tu zprávu, tak my jsme od začátku pracovali s daty, která nebyla dokonalá, nicméně předložili jsme odhad dopadů těchto systémů z Panama Papers na rozpočet rozpočet, což eh, se po nás žádalo. My jsme eh, hledali eh, existující literaturu, existující informace a musím říci, že jsme toho nenašli mnoho. Takže pouze u těch zemí, které jsme zkoumali, jsme eh, zjistili něco, co zatím nebylo veřejně známo a veřejně přístupné. Pokud jde o ekonomický efekt, což byl druhý z těch dvou zadání, eh, tak jsme využili eh, zaměstnanost jako jakýsi indikátor širších dopadů. V rámci naší studie jsme neměli zdroje ani čas na nějaký vyčerpávající přehled situace v celé Evropské unii. Pouze jsme se mohli úzce zaměřit na to, co jsme považovali za nejdůležitější efekt, což byla ta zaměstnanost. A pak jsme to doprovodili dalšími eh, odhady. Já nevím o žádném odhadu, který eh, by byl někdy dříve zveřejněn o zaměstnanosti a dopadu eh, systému s Panama Papers na ní. Takže z mého pohledu si myslím, že jsme udělali to, co se po nás chtělo. Předložili jsme tyto odhady a eh, pokud vím, tak se nám podařilo eh, utěsnit určitou mezeru v dosavadních znalostech. Od začátku jsme říkali, že ohledně našich doporučení eh, stavíme na tom, co už v mnoha ohledech eh, nějakým způsobem existuje. Dlouho jsme přemýšleli o tom, jestli lze dělat něco jiného ale na nic jsme nepřipadli. Eh, jak říkám, eh, je potřeba eh, upravit stávající přístup na základě našich návrhů, ale myslím, že byste neuvítali, kdybychom přišli s něčím úplně novým. Tak Pan Luke je velice zdvořilý kolega a já si myslím, že by souhlasil, že není chybou eh, autorů studie, jestliže musí stále znovu eh, doporučovat to tež, protože je na nás, abychom ta doporučení realizovali. Eh, nicméně nemám žádné indicie od ALDE, že by chtěl nějaký řečník si vzít slovo. Pan Michel už hovořil jako, jakožto jménem spoluspravodaje, takže pokud Alde nic nenamítá, tak bych rovnou dal slovo GUE eh, a konkrétně Metu Carthymu. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za eh, ty prezentace musím říci, eh, že mám různé názory na různé části této zprávy, ale ta zpráva je nesmírně důležitá. Myslím si, že eh, jedním z našich hlavních nezdarů bylo, že se nám nepodařilo občanům Evropy vysvětlit, jaké jsou vlastně dopady praní špinavých peněz a vyhýbání se daním. A jeden z praktických způsobů je nastínit, že tohle poškozuje domácí ekonomiky, že to není eh, pouze nějaký obecný argument. A zatímco někteří z nás si možná těch čísel byli vědomi, tak obrovská většina občanů o nich neví a je na nás, abychom, kaž, abychom prodali každou studii, která ukazuje, jak obrovské škody politické, ekonomické a sociální eh, páchají tyto praktiky. Jenom pár krátkých otázek. Jedna se týká té sekce vaší zprávy o legitimních a nelegitimních důvodů používání offshoreových společností. Zdá se, jako by vaše studie téměř skladla rovnítko mezi legitimní a zákonné. Většinou hovoříte o legitimním využívání offshoreových společností a to v případě vyhýbání se daním jednotlivců i korporací. Mohli byste nám přiblížit, zda víte o nějakých legálních eh, schématech využívání těchto firm a eh, potom eh, dopad na finanční kriminalitu, tak a ohledně odhady v této studii, tak otázka zní, jaká data podle vás potřebujeme, abychom mohli identifikovat konkrétní dopad finanční kriminality odhalené v rámci Panama Papers. A pak ještě dvě eh, krátké otázky, eh, krátké odpovědi, prosím. Vy jste několikrát zmínili, že se informace z různých eh, zemí liší v detailech. Tak které země vám nedali informace, které byste bývali potřebovali? A konečně uvádíte definici daňového ráje. V této definici daňového ráje myslíte si, že by ji splňoval nějaký členský stát Evropské unie a pokud ano, který? Tak já poprosím kolegu Davida a potom Michaela, aby odpověděli na ty další otázky. Děkuji. Tak k otázce legality těch schořápkových společností je naše zpráva poměrně obsáhlá, ale je možné ustavit eh, určitou eh, právnickou osobu eh, v zahraničí a otázka zní, jaké využívá kanály k přesouvání zisků. A ty kanály, které jsme zkoumali my, u těch právnických osob zřízených jinde, byly používány k přesouvání operativních příjmů a zisky byly vlastně deklarovány v jiné jurisdikci. My jsme příliš nerozváděli e, aspekt e, toho, co je legální a co je ilegální, e, konkrétně v případě Panama Papers, protože, jak jsem říkal už dříve, zkoumali jsme dopad na rozpočty. Pokud jde o typ dat, které jsou potřeba k posouzení dopadu finanční kriminality, tak zaprvé je velice důležité si uvědomovat, že rozsah praní špinavých peněz se těžko hodnotí, e, protože tady je mnoho e, bílých míst na mapě. Mnoho případů samozřejmě projde bez povšimnutí, takže jsme odcházáni pouze na data o odhalených případech. A ty se sbírají různými způsoby. Jsou to data schromažďovaná e, s spravodajskými službami a potom je fáze vyšetřování což je fáze, která tedy končí soudním řízením. A to číslo, které například zmínil Eurostat, eh, 250 případů v Evropské unii. To je těžké svázat konkrétně s Panama Papers, protože je to velice nedávno, teprve před rokem a tyto případy většinou trvají déle, táhnou se několik let, takže možná v příštích letech eh, bude moci eh, Europol navázat tyto případy na konkrétní data a vyplyne z toho více. Mohl bych ještě velice stručně odpovědět na třetí otázku. Které země nám neposkytly data? My máme e, určité informace ze všech e, zemí. Samozřejmě jsou to e, různé typy dat a nezískali jsme žádné tvrdé odhady ohledně ušlých daní od několika, například od Německa nebo Polska, které to nebyly schopné kvantifikovat. Takže otázka, eh, na vaši otázku odpovídám, že eh, ne všechny země mohly poskytnout kvalitní data. Děkuji Sven Giegold za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, nejprve musím říci, že v jednu chvíli jsem měl podobné otázky jako pan Luke, přestože bych neopakoval jeho tón. Mně nebylo jasné, jak přesně e, počítáte, na základě kterých dat e, a jak, e, z čeho tedy dospíváte k těm číslům. Mohli byste tedy přesněji vysvětlit vaši metodologii, váš ekonometrický přístup? A mohli byste také vysvětlit, jak se vaše metodologie liší od ostatních studií, které existují? Tak to je má první otázka. Pokud odpovíte stručně, tak eh, kolega může do, položit doplňující otázku. Takže teď máme zhruba pět minut ještě. Tak eh, já začnu. V naší studii na začátku zmiňujeme, že jsme používali dvě metody. Jedna z nich byla empirická, obrátili jsme se na členské státy, žádali jsme o informace o daňových ztrátách a druhý byl ekonometrický model. Nespoléhali jsme výlučně na jeden z těchto modelů, použili jsme kombinaci obou. Pokud jde o sběr dat v rámci té empirické fáze, v podstatě jsme se ptali eh, daňových úřadů, eh, jakou daňovou ztrátu si myslí, že mají. Jak jsem říkal, některé země nebyly schopné poskytnout kvantifikovaný odhad a my jsme se zabývali tedy těmi, které nám ho dali a eh, porovnávali jsme to s procentem vládních výdajů. Měli jsme tedy určitý mechanismus na to, abychom odhadli situaci ve všech zemích. U ekonometrického modelu ten byl založen na databázi Orbis. A zabývali jsme se vlastně dvěma soubory. Případy, kde se jednotlivci eh, objevili jako akcionáři v, ve firmách, které byly odhaleny v rámci Panama Papers a potom případy, kde akcionáři ve firmách neměli tyto vazby na Panama Papers. A e, prostřednictvím srovnávání e, těchto dvou souborů dospěl model k odhadům o e, daňových ziscích a o té částce, o kterou by mohlo jít ve schématech vyhýbání se daním. Můžeme poskytnout další informace jednak z té empirické části, tedy sbírání dat z členských států i k ekonometrickému modelu, který obsahuje mnoho detailů, které ale v, tom, v té zprávě nejsou, protože jsme eh, se domnívali, že o technickou stránku nebude takový zájem. Nevím, jestli někdo z kolegů chce něco k tomu dodat. Ne? Dobře. Já vám tedy děkuji za to, že nám e, zašlete dodatečné informace o ekonometrickém modelu. A k té první části. Chápu to správně, že jste eh, sečetli čísla, které jste získali od národních úřadů ohledně toho, co oni si myslí, eh, že činí jejich daňovou ztrátu. Eh, to jsou čísla použitá na základě, no, to jsou čísla vyplynulá z různých metodologií, z různých modelů a pak jste ta čísla v podstatě extrapolovali. Není to trošku bizarní věda? Hm, jinak to nešlo. Některé země neměly eh, odhady, takže jsme to museli udělat na základě informací, které měli odhady. To je rozumný přístup. Je to 28 zemí z 28 a naším úkolem bylo, byl odhad na evropské úrovni. Takže museli jsme to takto navýšit, jinak bychom nemohli nic odhadnout dobře to navýšení, dobře, ale těch osm zemí, které bylo základem proto tak používají velice různé metodologie a v té studii já jsem nenašel jaksi transparentně, jaké metodologie použili, aby dospěli ke svým číslům. Můžete nám dát pro těchto osm zemí tu metodologii, které tyto země použily, aby dospěli k těmto číslům? Ano, eh, tady eh, pan eh, kolega kývá, takže předpokládám, že mm, hm, se k tomu můžeme dále věnovat. Jistě všichni víme, že je nedostatek dat v jednotlivých členských zemích. To je také kritika, která šla členským státům a je naším úkolem mm, tedy uzavřít tu mm, ty, ty, ty, ten, vyřešit ten nedostatek těch dat, takže na to bychom se měli podívat. Další seznam eh, eh, na, eh, na seznamu řečníku je David Hoban z FDD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zděšen, pan G, pane Giegold. Já jsem zděšen, ale já s ním musím souhlasit s panem Giegold. On asi není tak zděšen jako já, že souhlasím. Ta metodologie je tak nevědecká, tak že to, je, že to je vlastně jako vpíchnout špendlík do, do, do osla. To je úplně směšné. Spousta e, jednotlivců a firm musí chránit své těžce vydělané majetky před e, nestabilními nebo chamtivými socialistickými vládami. Takže Británie jako daňový ráj, jak to označujete vy, tak to není pravda. To je atraktivní místo pro investice je tam svobodné podnikání, nízké zdanění, respektování peněz jednotlivců nebo firm, které si tvrdě vydělávají. Není to byrokratické monstrum, které by vysávalo peníze daňových po, eh, poplatníků, aby platila eh, platy a obrovské penze buržoazních kádrů Evropské unie, jako to dělají některé sousedské vlády. Spravedlivé nízké daně sníží daňové úniky. Jako biznismen jsem zděšen, že tato byrokratická charta se e, takto prezentuje. My, Británie, my potřebujeme tvrdý Brexit a teď hned. To je děsivé. To je, když se podíváme, jak to vypadá v té Evropě, bychom měli mít společný trh, volný obchod. O tom šlo. Británie nechtěla být vtažena e, do Eh, nechtěla, aby šmírovali byrokrati eh, soukromé účty. To tak to není tedy britský, britský způsob, to nejsou britské způsoby. Takže já děkuji řečníku za velice podnětné komentáře eh, o Evropě obklopené socialismem. Také zda se to skutečně četl, tu studii, ale dobře, možná tady odborníci, naši experti se vyjádří. Pokuste se, prosím to. Já soukromně bych to měla, ale tady na tomhle foru radši ne. Abych popsal naši, popsat naši metodologii jako směšnou, to není fér. Já nevím, jaká je jiná alternativa, než se zeptat, než požádat národní orgány o informace, o rozměr, na rozměr tohoto problému. Nemyslím, že existuje jiná cesta, jak to udělat. My jsme využili uh, ekonometrické modely, což samozřejmě neznamená, že s někým jednáme, ale základní metodologie je kontaktování národních orgánů, zainteresovaných stran, posky, požadaté o informace. To se mi zdá jedin, být jediná cesta, jak tento výzkum dělat. My jsme neřekli, že Británie je daňový ráj. My jsme řekli, že, se to, o, že to je označováno jako daňový ráj jinými lidmi, nikoli námi. To je tedy odpověď. A já nemůžu komentovat to ostatní. Já bych k tomu dodal, že část těch odhalení souviselo s nebezpečím financování islámského terorismu. Já myslím, že většina britských občanů by mělo velký zájem eh, na boji mm, proti eh, bezpečnostním hrozbám islámského terorismu. S tím asi souhlasíte. Eh, to nebude, eh, to nikomu nepomůže, protože mm, převody do islamského bankovního systému, to je známo století, to je prostě nes, jenom záminka, jak eh, šmírovat cizí biznis. To je jenom zbankrotovaná Evropa, socestské vlády se chápou více peněz daňových poplatníků. Vůbec to nesouvisí s terorismem. To se dělá úplně jinak. To všichni vědí. Děkuji. Nemáme tady eh, nikoho za ENF, je to tak? Nikdo neprotestuje. Takže další, poslední eh, řečník na seznamu Roberto Mecola z EP, Roberta Mecola z EPP. Já chci poděkovat expertům za jejich právo, za analýzu kompetentních orgánů v boji proti právní špinavých peněz a daňovým únikům a vaše vysvětlení. Já doufám, že cokoliv tento výbor dělá k jeho zjištění, povedou k řadě doporučení, takže Evropa již nikdy nebude eh, čelit paralýze, jaké jsme svědky mé země. Já jsem z Malty a s těžkým srdcem chci informovat kolegy, co se stalo minulý týden a na závěr položím několik otázek, které doufám, že se pokusíte zodpovědět. Mm. Panama Papers exponoval korupci, praní špinavých peněz, zneužívání pravomocí, včetně eh, nejvyšších úrovní vlády mé země. Socialistická vláda, která eh, po pouličních protestech, po přiznání toho, že bývalý ministr Ehm, pro energetiku a šéf kanceláře vytvořili tajné eh, finanční operace v Panama, British Virgin ehm, eh, Islands. Dále byla zveřejněny údaje, že náš premiér a jeho, nebo jeho manželka měla tajné eh, finanční ehm, účty v Panavě. A údajně dostávali miliony eur od firem kontrolované vládnoucí rodinou Azerbajdžánu. Toto tedy dává do určitého kontextu um, odmítnutí našeho premiéra reagovat na odhalení z minulého roku. A co ještě horší, policie zatím úplně odmítla řešit nebo uvažovat možnost vyšetřování tvrzení souvisejících s politicky exponovanými osobami, na tož stíhat mm, dotčené osoby. Policejní šéfové mé zemi jsou jmenováni premiérem a už máme pátého za čtyři roky. Jste si udělal představu o institucionální krizi. Dnes ráno noviny eh, informovaly, že předloty ehm, eh, jednotka proti praní špinavých peněz doporučila policii, aby začali stíhat nebo vyšetřovat šéfa kanceláře premiéra. Samozřejmě Premiér nechce, aby se Europol podílel na nějakém šetření. Je to poměrně bolestné. Především eh, vzhledem k tomu, že eh, na moje země předsedá EU. Já na závěr položím několik otázek. Vy jste specificky, mm, mm, pane Van den Kandeláre, o, o možnosti, nebo jak vůbec mm, umožnit EU dát nějaké pravomoci eh, vyšetřovat i bez spolupráce členských zemí a jak zabránit tomu, co se děje v EU a v EU členských zemích, tak aby se to nestalo jinde do budoucna, protože eh, pokud to eh, mohu říci stručně, tak mm, vlastně výbor je tady proto, aby lidé mm, viděli nějaká řešení v situaci, kdy vlády selhávají při boji, boji proti těmto zločinům. Máte dvě minuty na odpověď. Děkuji za vaši otázku. Co lze dělat na evropské úrovni, co se týče mm, vyšetřovacích pravomocí? To je mimo mm, naši studii. My můžeme říci, mm, že můžeme doporučit evropskou FIU. E, otázka, jakou formu by to mělo mít. My podporujeme e, také Máckou, Máckou jednotku finančních zpravodajství FIU jsou e, nová opatření Úřad Evropského prokurátora. Mm, naše doporučení je, aby tam byla, mm, aby ta, tento kancelář veřejného evropského prokurátora eh, měl možnost bojovat proti daňovým únikům. Děkuji vám. Nemám žádné indikace, eh, že by se mi dohlásil do Catch the Eye. Takže časově jsme na tom dobře. Využijeme toho času. Já chci poděkovat expertům. Budeme mít další výměnu názorů o problémech, které souvisí s databází. Mm, děkuji za všechnu práci. Nyní je naším úkolem vaši práci, aby e, byla jaksi e, odražena v hmatatelných politických výsledcích. A dále se budeme zabývat Eh, problémy, o kterých mluvila kolegyně Mecola, jaké kroky by měly přijmout členské státy na eh, právní úrovni. Děkuji vám. So while our speakers um, are preparing the... Zatímco čekáme, až usednou eh, další řečníci, přejdeme k druhému panelu. Tady eh, jde o povinnosti členských států ve vztahu k platnému právu EU a nebo mezery v právní úpravě EU. Nejprve nás čeká tedy předběžný přehled výkonnosti příslušných správních a soudních orgánů v souvislosti s vyšetřováním případů daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňových podvodů a praní peněz. Druhá prezentace zase se zaměřuje tedy na ty daňové úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Já už jsem eh, hovořil eh, tedy o eh, situaci v některých zemích. Potom tady ještě byl kolega, který se k tomu chtěl vyjádřit, ale už musel jít na letadlo, takže bohužel. Ta studie vychází z odpovědí členských států na dotazníky, v, tedy, které vydali je, příslušná ministerstva v jednotlivých zemích. Uvidíme zde také eh, výsledky, eh, kterých se podařilo dosáhnout. Ehm, také už eh, máme na webové stránce zveřejněny tedy ty žádosti o příspěvky ze, ze strany členských států. Tam můžete nalézt i ty odpovědi. Nejprve dám slovo paní Sher. Paní Šera, prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, kolega, který zodpovídá za tuto studii, eh, bohužel nemohl přijít, protože jeho žena rodí. Já si myslím, že to je opravdu velmi dobrý důvod a eh, každopádně přejeme všechno nejlepší jeho ženě. Takže zde odprezentujeme ten přehled. A samozřejmě, pokud budete mít nějaké otázky, které opravdu chcete, aby zodpověděl Stefan, tak my mu je předáme. Jak tedy vypadá situace této studie? Ona to bude hloubková analýza, kterou eh, předkládá mm, jednotka, výzkumná jednotka EPRS. Eh, v podstatě jde tedy o analyzování eh, systémů eh, členských států pro boj s daňovými úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňových podvodů a praní peněz. Nám tedy vlastně šlo o přehled výkonnosti těch příslušných orgánů z členských států s vyšetřováním těchto případů. Bude to zveřejněno všechno oficiálně v červenci. Tady jde tedy o odpovědi na dotazník, které zaslal pan Langen všem členským státům 23. listopadu 2016. Jak je složen náš výzkumný tým? Stefan Reynol zodpovídá za hlavní analýzu a e, sepsání. Kromě toho ale máme také členy e, pro analýzu ex post. To je Elodie Tyrion, která e, promluví po mně která se zaměřovala na srovnávací právní analýzu příslušných právních systémů v členských zemích které se zase týká toho našeho, týkají našeho tématu, tedy těch daňových úniků a tak dále. Potom ehm, část týkající se finančních spravodajských jednotek, no, na to se zaměřím já. Kromě toho nám pomohá eh, kolega Morris Hamelers, eh, který mm, provádí takovou vstupní analýzu příspěvku členských států. Máme také externí odbornici, eh, paní doktorku Brigitte Ungerovou z Univerzity v Utrechtu. Takže co se týče těch otázek, které jsme zaslali členským státům, my jsme vlastně žádali o to, aby členské státy poskytly detaily o eh, právní eh, definici toho, co považují tedy za trestný čin v oblast, v oblasti daňové. A také, jak příslušné orgány koordinují svou práci v členských zemích. Pak jsme žádali o informaci o příslušném eh, právu, tedy o režimu eh, také sankcí v oblasti eh, daňových trestných činů a Potom eh, jsme se také ptali na roli eh, dohledových orgánů, statistiky, eh, které, kterých firm se to nejčastěji týká a opět znovu pokuty a sankce. kromě toho jsme se ptali na to, jaký je stav vyšetřování v tuto chvíli týkající se toho, co, na co poukázali ty Panama Leaks. My jsme analyzovali kvalitativní a kvantitativní údaje, a to vlastně tedy zase vychází e, zejména z těch informací, které nám poskytly členské státy. E, kromě toho máme k dispozici různé výroční zprávy ze členských zemí. E, to také vyhodnocujeme a bereme v potaz v naší studii. Takže ty otázky, které byly položeny a ty odpovědi jsou veřejné, můžete je naleznout tady normálně na webové stránce. Takhle vypadá webová stránka um, sekretariátu pana. Pan předseda tedy požádal o odpověď na tyto otázky a žádal také o detailnější informace, které by měly být poskytnuty v přílohách a nebylo tam žádné omezení ohledně objemu informací, které by tam byly poskytnuty. A vlastně eh, termín, eh, který byl stanoven pro členské státy, aby odpověděli na tyto otázky, byl v lednu roku 2017. Bylo to asi 15. Bylo to 15. ledna a vlastně žádný členský stát eh, tento termín nenaplnil. To je zřejmě také z toho důvodu, že e, získání všech potřebných e, e, informací pro ty odpovědi trvá čas a ten termín byl stanoven tedy poměrně krátkodobě, takže potom byl rozšířen. Nakonec v lednu odpovědělo pět zemí, 13 v únoru, další čtyři v březnu a dvě v dubnu a ještě očekáváme tři další. V tuto tuto chvíli nám říká eh, eh, zastupitelství Maďarska, že je to konzultováno, ale zatím nemáme žádný časový rámec. Eh, Španělsko a Dánsko přislíbilo ehm, odpověď, ale zatím tedy je nedodali a Malta zatím vůbec neodpověděla. Takže vidíte, jaké důvody vedly k tomu, že ta eh, studie nemohla být předložena v původním termínu. Nyní tedy máme nový termín 7. července a tam už eh, opravdu si myslíme, že se nám podaří eh, získat ty chybějící informace a důkladně je analyzovat. Členové vašeho výboru také budou mít prostor ještě předložit pozměňovací návrhy. Z předběžné analýzy odpovědí členských států můžeme říci, že zde máme tři hlavní eh, kategorie. Jednak minimální eh, odpověď nebo příspěvky, které tedy jsou eh, nedostačující očekáváním. To, tedy to znamená limitovaná analýza nebo žádná statistická data. To představuje asi čtvrtinu těch odpovědí. Například v této skupině i Lucembursko. Za druhé očekáváme, že většina eh, příspěvků jsou tedy eh, uspokojivé odpovědi, které odpovídají očekáváním, poskytují tedy užitečné údaje a analytické prvky, ačkoliv tam ještě stále něco chybí. Tady máme řadu mm, východních a jižních zemí, ale také Německo, kde původně ty informace vypadaly, že, mají, eh, že jsou opravdu vysoce kvalitní, ale potom v některých místech nebyly tak jasné. Eh, potom máme nižší počet velmi kvalitních odpovědí. které překonaly očekávání eh, odpovídají detailně na velkou většinu otázek. Nejlepší odpovědi přišly tedy ze Švédska a Nizozemska. E, řada členských států odpovědělo také se zájmem, ale jiné státy odpověděly opravdu <clears throat> velmi stručně, to znamená, někdo se rozepisoval více. Každopádně všechno to zpracujeme a členské státy ještě budou mít příležitost si překontrolovat ty údaje, že jsme to tedy tam správně zapracovali a případně můžou něco doplnit. Naše předběžná práce už ukázala, že ta srovnávací analýza bude komplikovaná protože jsou tam opravdu velké rozdíly ve formátu, v délce, v obsahu příloh, také v množství informací, přístup, dostupnosti informací. Takže ne všechny ty odpovědi byly napsány jasně. Teď dám prostor Elodie Tyrion, aby eh, řekla něco k našim původním zjištěním. Děkuji. My jsme nyní v procesu analyzování eh, vnitrostátních ustanovení, které se vztahují k daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům a praní peněz. Také se věnujeme tomu, zda eh, vlastně tyhle ty eh, skutky jsou tedy trestnými činy nebo přestupky, zda jsou to administrativní přestupky či tedy jiné, a pod které vnitrostátní ustanovení to spadá. Všichni respondenti tedy odpověděli podle, co se týče těch relevantních definicí skutkové podstaty. Co se týče praní peněz, všechny členské státy to považují za trestný čin. Často tedy eh, se překrývají definice eh, praní špinavých peněz. My eh, tedy tady vidíme i pozitivní napojení na návrh komise o směrnici proti praní špinavých peněz, kterou předložila v minulém roce. Většina států poskytla aspoň trochu detailů o vyhýlání se daňovým povinnostem. Některé hm, upozornili pouze na jakýsi zastřešující zákon, ale už se o tom nerozepisovali, což potom samozřejmě naši práci stížilo. Členské státy mají také různé mechanismy pro boj s daňovými úniky. Ať už vlastně to jde, pro, do, co se týče zařazení jako administrativního předslupku nebo trestného činu a potom typu sankcí. Eh, jenom několik členských států má jasný právní rámec, který umožňuje eh, stíhat eh, kohokoliv, kdo se takhle vlastně snaží využít možností snížení daňového zatížení. nám vlastně jde o to, abychom lépe porozuměli těm kvalitativním a kvantitativním údajům, které poskytly členské státy. Co se týče správních eh, schopností eh, či kapacit při boji eh, proti těmto praktikám, tady členské státy ukazují, že mají ustanoveny různé procesy, ale zde jsou opravdu velké rozdíly mezi členskými státy. také eh, vlastně se tady liší počet případů, eh, které se dostaly až eh, k soudu, množství finančních prostředků, které se podařilo získat zpět a tak dále. Taky vlastně jde o um, různý přístup jejich vlastně příslušných finančních spravodajských jednotek v jednotlivých zemích. Členské státy poskytly Mm, minimálně aspoň některé eh, případové eh, tedy data a uvádí příklady, kdy tedy spolupracují eh, s jinými vládami, s jinými orgány, aby zlepšili své postupy. Finanční spravodajské jednotky potom předávají zjištěné informace dalším příslušným orgánům v závislosti na členském státě, ale my jsme si všimli, že ty analyzované případy buď jdou k, k orgánům činným v trestním řízení, aby to vyšetřovali dále. Potom vlastně je také možnost, aby se to dostalo k trestním tribunálům, které se zaměřují většinou na závaznější trestné činy. některé členské státy poskytovaly opravdu hodně kvalitativních a kvantitativních údajů eh, vlastně o, o tom typu stíhaných eh, činů a přestupků. Některé neposkytly téměř eh, nic. Každopádně máme dostatek údajů, které ukazují, že vlastně nejlépe se řeší případy um, úniků v oblasti DPH. A samozřejmě jsou omezení, eh, nakolik jsou členské státy schopny řešit eh, daňové úniky do daňových rájů. I vlastně samozřejmě je to způsobeno eh, otázkami přeshraniční spolupráce a přeshraničního stíhání. Řada zemí ukazuje, že mají problémy s nakládání s organizovaným zločinem, kteří působí v oblasti daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. According to the various submissions, this type of tax crime tento typ daňové kriminality je většinou navázán na e, organizovaný zločin. V tomto světle současná debata o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce e, je možná relevantní, e, přesto že to není hlavní motivací pro tuto debatu. Celkově máme poměrně e, obstojná data. Některé soubory dat jsou velice e, obecné a obsáhlé, ale přesto některé příspěvky nenaplňují naše očekávání plyne z toho, že existují značné eh, rozdíly v různých soudních rozsudcích v závislosti na národních strategiích, a to v oblasti zdanění i v oblasti cílů ekonomick, eh, ekonomických cílů. Eh, soustředili jsme se na systémy, které stanoví tvrdé tresty a na druhé straně No, tu máme eh, přesvědčivé systémy, které, které eh, podporují dodržování předpisů a maximalizaci zisku pro daňové úřady. Pak je e, jasný rozdíl mezi členskými státy, které mají výhodnou daňovou politiku, což je centrální pro jejich ekonomický model růstu, a mezi těmi, které spíše přicházejí o peníze ve prospěch těch států, které mají příznivější daňové podmínky. Přístup států se značně mění a zdá se, že tady Existuje zejména eh, rozdělení administrativní kultury eh, na sever a jih, kde eh, severní státy vynakládají značné zdroje na vypracovávání národních zpráv a výročních zpráv ohledně daní a daňové kriminality. Jižní členské státy nepřikládají těmto praktikám takovou důležitost v, v rámci své administrativní tradice, přinejmenším ne natolik, aby informace publikovali. Členské státy odpovídaly zcela rozdílně na otázky týkající se konkrétně Panama Papers a Bahama Leaks. Zajímavé je, že členské státy, eh, jejichž příspěvky nepřiznávaly takovéto uniky informací, to byly právě ty, eh, které mají spíše eh, právničtější přístup a nelze tedy komunikovat žádné informace, což je ale menšina členských států. Některé členské státy neměly žádné výsledky, které nám by nám oznámily, anebo analýzy stále ještě probíhají. Členské státy eh, naopak eh, zaslali obsáhlé odpovědi ohledně dosavadního pokroku v případech daňových podbodů a poskytli detailní statistiky. Spojené království, Nizozemí, Německo a Francie eh, přispěly nejvýznamnějším materiálem. Eh, v tuto chvíli se zdá, že většina členských států eh, nepřinesla téměř nic ohledně vyšetřování případu z Panama Papers a zdá se, že to má dva hlavní důvody. První z nich je, že se často dočítáme, že je příliš brzy na to, abychom se něco dozvěděli. Potom některé členské státy říkají, že už eh, mají mnoho případů souvisejících s Panama Papers a že ten únik informací pouze potvrdil jejich eh, vlastní analýzy. Několik členských států si otevřeně stěžuje na těžký přístup k mezinárodnímu konsorciu eh, investigativních novinářů, které má k dispozici informace. A konečně by vás možná zajímalo, že několik dalších členských států uvedlo, že Bahama Leaks, na rozdíl od Panama Papers, eh, byly v podstatě nepoužitelné, protože obsah tohoto eh, uniku informací je Eh, příliš eh, chabí. A konečně nemohu vám zatím říci, eh, jaká je situace, zda více případů se týká jednotlivců nebo korporací, ale budeme se tím zabývat. Zdá se, že zatím vedou jednotlivci. Abychom přispěli k našim analýzám, Vzhledem k různorodé struktuře příspěvků jsme se rozhodli, že eh, vlastně vykondenzujeme ze všech příspěvků tu, to hlavní sdělení a hlavní data. Eh, tento proces eh, vedl k jedné tabulce pro každý členský stát a jde o harmonizaci obdržených informací a jejich zjednodušení. Tohle je příklad takovéto tabulky, konkrétně je to Finsko. Tady eh, máme informace, které se zcela zakládají na příspěvku, které jsme od tohoto státu obdrželi a na přílohy a materiály obsažené v tomto příspěvku. Abychom odstranili některé eh, mezery a případné eh, chyby, zašleme tento, tuto tabulku zpátky členskému státu, aby zkontroloval fakta a přidal komentáře, což bude pro členský stát také příležitost poskytnout ještě další informace. Jakmile předběžná analýza příspěvků členských států bude hotová, proběhne několik kvalitativních kontrol. Za prvé, eh, expertní skupina komise o praní špinavých peněz a financování terorismu bude neformálně oslovena s žádostí o doporučení nebo eh, nějaké dodatky k naší analýze. Potom, za druhé, jak už řekla moje kolegyně, budeme mít eh, externího eh, odborníka na peer review, profesorku z eh, Utrechtské ekonomické univerzity, která vedla projekty v roce 2013 ohledně praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu pro Evropskou komisi a nedávno byla oslovena naším analytickým oddělením, aby, eh, přines, aby přinesla aktualizaci ohledně offshoreové aktivity a praní špinavých peněz. To bylo v březnu. Děkuji vám moc krát za pozornost a těšíme se na jakékoliv případné dotazy a pokusíme je co nej- se je co nejlépe zodpovědět. <coughs> Děkuji moc krát a uh, přeji vám uh, uh, hodně zdaru, hodně štěstí vašemu kolegovi a jeho budoucí rodině. Dostáváme se k druhé prezentaci od doktora Antonio eh, Manichela a potom bude poslední kolo eh, otázek a odpovědí. Takže pan doktor Anthony Amicello z Mezinárodního centra eh, komparativní kriminologie z, kanadské univerz... z Montrealské univerzity v Kanadě e, nám představí studii o boji proti daňové kriminalitě a spolupráci mezi finančními spravodajskými jednotkami neohodnocení takovýchto spoluprácí mezi FIU, e, která existuje e, a je i to studie, kterou provedla Evropská komise a k tomu komparativní analýza čtyřech FIU a různých eh, problémů, kterým čelí v rámci mezinárodní spolupráce. Soubor dat obsahuje nové, eh, pardon, eh, dva členské státy, Francii a Spojené království, potom Švýcarsko, tedy země mimo Evropskou unii a potom Kanadu. Cílem je lépe pochopit současnou situaci a roli a aktivity FIU a lépe porozumět boji proti dajové kriminalitě obecně. Takže prosím, slovo má pan doktor Amicello zhruba na 25 minut. Ne, omlouvám se, vy zase začínáte? Dobře. Takže nejprve paní Šera a potom doktor Amicello. Takže e, ještě jednou, já jsem Amantin Šerach, jsem e, analytička e, výzkumné služby Evropského parlamentu a na žádost výboru PANA jsme představili tuto studii o jednotkách FIU. Jak víte, naše studie byla zveřejněna v březnu a dělí se na dvě části. Úvodní analýza, která představuje evropské FIU a související evropský právní rámec, co jsem připravila já, a potom komparativní analýza čtyřech konkrétních FIU. Francie, Kanada, Švýcarsko a Spojené království. To, při, to připravil doktor Amicello. Nejprve vám tedy připomenu, co to vlastně je FIU. FIU je e, centrální státní agentura, která e, reviduje, analyzuje a šíří finanční informace za účelem boje proti e, praní špinavých peněz a financování terorismu. FIU jsou struktury, které dostávají zprávy o podezřelých transakcích od ohlašujících subjektů. Tyto ohlašující subjekty jsou podle evropského právního rámce finanční instituce, účetní daňoví poradci, eh, poskytovatelé služeb, eh, realitní agentury a další fyzické nebo právnické osoby, které obchodují se zbožím a kasína. Všechny tyto subjekty musí eh, informovat své příslušné FIU o případném podezření, že dochází k praní špinavých peněz nebo k pokusu o něj. FIU potom analyzují získané informace a e, je-li to potřeba, pak předají tyto informace příslušným orgánům k dalšímu vyšetřování. Pokud jde o evropský rámec, chtěla bych se soustředit na e, současnou situaci, a e, opírám se o mapování FIU, které vzniklo v přípravě pro platformu EIU, kterou koordinuje Evropská komise k usnadňování kooperace evropských FIU. Pokud jde o e, boj proti daňové kriminalitě, e, z toho mapování e, lze identifikovat tři hlavní problémy. Za prvé, na národní úrovni je to spolupráce mezi daňovými orgány a FIU, která není optimální. Některé FIU narážejí na omezení v této oblasti a rozhodně tu je co zlepšovat což lze provést vypracováním jasných administrativních dohod nebo memorand porozumění na národní úrovni, aby docházelo k výměně informací, aby se nezdvojovala práce a aby se vzájemně zlepšovaly odborné znalosti za účelem co nejvyšší míry plnění daňových předpisů. Za druhé je to nedostatek eh, národních databází o držitelích bankovních účtů. Skuteční vlastníci jsou problémem, který sdílí mnoho evropských FIU. Centrální registr bankovních účtů neexistuje ve všech členských státech vzhledem k tomu, že směrnice Evropské unie ukládají členským státům e, ten, e, toto zřízení, nicméně není to povinnost. Pokud jde o přístup k informacím o e, skutečných vlastnících, tak na základě čtvrté směrnice proti boji praní, proti špinavých peněz to nebylo naplněno ve všech členských státech, nicméně členské státy ještě mají tři měsíce na to, aby naplnili toto ustanovení. Za třetí, pokud jde o spolupráci eh, mezi FIU na evropské úrovni, eh, existují rozdíly v členských státech ohledně toho, jakým způsobem jsou kriminalizovány případy praní špinavých peněz, což vede k překážkám při výměně informací. Výměna informací může být odepřena v případě, že eh, u určitého trestného činu není eh, kvalifikace trestného činu stejná jako v zemi, která žádá o informace. A to se velice často týká právě daňových otázek. Navzdory těmto problémům je třeba říci, že některá ustanovení čtvrté směrnice o boji proti praní špinavých peněz, která má být transponována letos v červnu, eh, mají za cíl zlepšit stávající situaci. Eh, konkrétně eh, mají za cíl odstranit časová zpoždění při spolupráci a dá e, evropským FIU možnost aktivně se obracet na finanční instituce s žádostmi o informace. Zároveň směrnice také e, objasňuje rozdíly e, mezi e, národními definicemi daňové kriminality a skutečnost, že by ne, toto nemělo bránit výměně informací. FIU musí eh, předat informace dalšímu členskému státu, pokud jsou pro tento stát relevantní. Kromě toho evropské FIU mají právo využívat všech svých domácích pravomocí, aby zareagovali na zahraniční žádost. Je třeba eh, ještě zjistit, zda tato ustanovení budou transponována a patřičně implementována v členských státech. Pokud jde o obecný rámec EU, a tím skončím, eh, je třeba říci, že komise předložila návrh směrnice v prosinci, eh, který měl za cíl harmonizaci definice praní špinavých peněz a příslušných souvisejících trestných činů. A teď dám tedy slovo eh, doktoru Antoniovi Amiselovi, aby představil svou komparativní analýzu FIU z Kanady, Spojeného království, Francie a Švýcarska. Ten nám detailněji představí pravomoci těchto FIU a konkrétní překážky, kterým čelí. Děkuji vám moc krát. Thank you. Um, it's... Děkuji. Já eh, mi ctí, že tady mohu být a prezentovat tento výzkum po obtížném nočním letu. Já jsem eh, eh, spolupracoval se dvěma kolegy, Kliančo Julian Berg, o eh, roli FIU v boji proti tomu, mu se říká, alespoň v prvních evropských směrnicích, špinavé peníze a daňovým trestným činům. Mm, takže začnu tím, že mm, krátkou historickou perspektivou abychom pochopili roli a e, problémy v FIU. Jak jsem řekl, FIU, e, oddělení finančního spravodajství, jsou hlavní národní instituce boji proti špinavým penězům. Pokud chceme chápat jejich roli a praxi a problémy, musíme e, si říci, co jsou to špinavé peníze od první směrnice v roce 1991 až na tu poslední před několika lety. Špinavé peníze, význam toho se hodně e, změnil. Dříve to byl synonymní s penězi z drog. Teď se to souvisí se všemi nelegálními finančními toky, od drogových trestných činů, teror, financování terorismu, korupce, daňové úniky a podobně. A to má velkou uh, souvislost jaksi, s identitou, co je to uh, finanční zpravodajství. Jak um, bylo řečeno, praní špinavých peněz je závislý trestný čin, závisí to na tom předchozím trestném činu, z kterého pocházejí ty peníze. Proč jsou špinavé? FIU měly, byly navrženy tak, aby bojovaly proti eh, výnosům z drogové trestné činnosti. A nyní mají být hlavním informačním centrem aby eh, poskytovali spravodajské služby proti eh, všem finančním nelegálním tokům, což je velký rozdíl proti tomu, co to bylo na začátku. Nedávné za, nebo explicitní um, začlenění daňových útníků je velkou změnou protože historicky od začátku 90. let bylo oficiálně e, daňové otázky vyloučily. Bylo to vnímáno jako selektivní tolerance vůči mm, mm, zločincům bílým límečcí. E, daňová trestná činnost je e, vlastně koncem té selektivní tolerance. Druhá velká změna Takový změna paradigmatu v souvislosti s prací FIU je zařízení e, daňových výhýbání se daní. To e, dále změní, e, mění logiku finančního spravodajství, protože finanční spravodajství má sledovat tedy nelegální původ peněz, ale u daňové vyhýbání se daním to je něco jiného, nebo daňovým únikům původ eh, je legální, ale to, že se vyhýbají daním, je nelegální, takže to je spíše destinace než původ. To je velká změna mm, ve srovnání s tím praní špinavých peněz. Musíte se zaměřovat na původ i na e, cíl využití peněz. Samozřejmě tato změna paradigmatu e, nečekala na začlenění e, daňových úniků, což to souvisel s financováním terorismu v roce 2001. Má stejnou logiku, může to být um, nelegální cíl nebo použití. Chci zmínit ten dopad um, financování terorismu. My všichni víme, že začlenění mm, financování eh, terorismu mělo velký dopad na eh, aparát pro nižší peněz. Ale co se týče eh, oblasti finančního zpravodajství, tak to je mm, otázka k diskusi. Jeden argument je, že ve jménu financování terorismu FIU dostali, dostal spoustu nových zdrojů, finanční zdroje, nové pravomoci, nové, nový personál. Eh, je to prezentováno jako takový pákový efekt proti finanční trestné činnosti, jako takhle jeden argument, že boj proti špinavým penězům ve jménu boj eh, proti terorismu může být užitečný proti dalším eh, ilegálním tokům, včetně daňových úniků. Zaměření se na um, terorismus znamená, že se mm, všechny zdroje monopolizují na jedno téma, financování terorismu, na úkor ostatního, jako je, jsou daňové úniky. Problém nejenom, ne, není tedy srovnávat význam jednotlivých finančních trestných činů, ale říci, že tady je diskuse. Do jaké míry jsou ty zdroje monopolizovány na jeden trestný čin na úkor druhých? A to je problém. Vývoj toho, co je to FIU, dlouho se prezentovaly jako agentury proti první špinavých Nyní se prezentují jako specializované spravodajské služby, kde mají spoustu úkolů, lze je používat proti um, podvodům, organizovaným trestným činům a podobně. A to je významné. Zbytek prezentace, jak chce trvat na třech základních funkcí FIU. Jednak sběr informací, jednak analýza eh, předávání dál eh, a šíření těchto finančních hospodářství. A já se budu věnovat každému prvku, takže především sběr informací. Jak víte, hlavním eh, zdrojem je zpráva o finančních transakcích z takzvaných, od takzvaných informujících subjektů, což jsou většinou banky, finanční instituce. Ehm, většina těchto zpráv se týká podezřelých transakcí. Je to tedy na základě podezření praní špinavých peněz nebo čeho jiného. Pokud je tedy podezření, tak se to musí informovat FIU. Mohou to být i jiní aktéři, jako právníci. A jak bylo řečeno, mm, formující subjekt je na rozhraní financí a bezpečnosti. Jinými slovy, Eh, informující subjekty mm, jsou poskytovat finančních služeb a poradenství, nezajiští bezpečnostní služby, policejní služby. Jejich hlavní práce je mm, finance, nikoli bezpečnost. Samozřejmě. Mm, způsob, jakým chápou svoji misi a boj proti eh, špinavým penězům, je tato logika. Takže my jsme mm, vzhledem k naší minulé práci na toto téma mm, hlavním cílem finančních institucí je bránit se nebo chránit se před regulátory, ale nikoli spíše než před teroristy nebo zločinci. Chtějí se vyhnout sankcím, chránit svoji reputaci a tak dále. Pak je tady významný problém, co se týče informující praxe to jsou defenzivní, defenzivní reporting, totiž informovat o transakcích na základě podezření, aby se, chráni, aby se chránili reputaci, riziko nebo právní riziko, aby nebyli považováni za někoho, kdo nerespektuje pravidla. A tento rozdíl může vést k nadměrnému e, reportingu, tom, je tomu v Británii v naší studii, pokaždé, když mají pochybnosti, tak radši reportují, aby byli měli jistotu. To má dopad na práci FIU, vytváří to vel hluk, eh, ne, spíše než užitečné spravodajství na boj proti nočinům. Další problém eh, s defenzivním reportingem je nedostatečný reporting, například ve Švýcarsku. Reportují jenom, když nemají jinou možnost. Například váš klient se dostane do novin nebo je skandál jako Panama Papers. Takže musíte um, informovat, abyste nebyli stíháni spolu s klientem. To se týká především daňových trestných činů, protože dlouho v finanční instituce um, vlastně byl takový kompromis. Chceme bojovat proti praní špinavých peněz, protože to souvisí s pašeráky, te, terorismem tak a podobně, ale e, nechtěli, aby tam byly legitimní aktéři, kteří mohou provozovat eh, trestnou činnost, jako jsou daňové úniky. Takže samozřejmě to je problém. Jak to odhalit? Jak eh, tedy dělat defenzivní reporting s ohledem na daňové úniky? Další prvek, vidíte, že ehm, tady, je podez, tady je, je podezření a měnové Prahy. Eh, to se, jak se interpretuje podezření se liší v jednotlivých zemích. Můžete mít kvalifikované podezření, prosté podezření, jednoduché. A v každém případě to povede k reportingu, to vlastně to um, um, poskytování zpráv je, se liší v jednotlivých zemích. V, různý, v některých zemích je automatický report, Na měnový, záleží na měnových limitech. V EU je to mu tak ve čtyřech zemích. Například mimo EU je to Kanada. Všechny elektronické transfery více než 10 000 dolarů jsou automaticky posílají FIU. To znamená, že například loni Kanada dostala 24 milionů zpráv. 100 tisíc na základě podezření, zbytek automaticky. Do jaké míry to má přidanou hodnotu v boji proti daným únikům a ty automatické limity? Mm, ono se to propaguje jako mm, součást boje proti daňovým únikům, minimálně v Kanadě, protože nyní informující subjekty, především finanční instituce, musí informovat o těchto eh, elektronických transferech od 10 tisíc dolarů přímo FIU, ale také daňové administrativě daňové zprávě, aby měli také přístup k těmto informacím. Co se týče druhé fun- funkce FIU, je analýza informací, když dostanou e, zprávu, jak pracují, jak to analyzují. Ehm, jak to převádějí do specifických finančních, eh, finančního spravodajství. A tady jsou různé modely. Vždy je tady diskuse mezi právním modelem, ehm, administrativním modelem. Já chci říci, že je eh, tento, tato otázka statusu důležitá, ale tam jsou tady jiné rozdíly. I pro FIU, které mají stejný model. První eh, rozdíl je přístup k národním databázím a centrálním registrům. To by mohlo se velmi lišit. I když FIU jsou eh, různé, buď administrativní nebo eh, orgány v trestním stíhání. Také se budu věnovat překážkám mezinárodní spolupráce. Další věc je opozice mezi těmi těma dvěma modely, to, analytickým modelem a repozit, eh, modelem repozitáře, reportáře dat. Mm, F, e- F, mm, první může být FIU vnímáno prostě jako databáze. To je například v Británii. Mm, mnoho aktérů, kteří mají přístup k databázi FIU bez specifické analýzy. Jak je tomu taky v USA. Například policie může v podstatě hledat v databázích přímo FIU bez analýzy FIU. Není tomu tak v analytickém modelu. Tam nikdy nedají přístup k databázi. Partneři v trestním stíhaní dostanou jenom produkt, jenom to finanční spravodajství od FIU. E A to je velký rozdíl. Jsou dva modely máme dát přístup všem partnerům, policii, zpravodajským složkám, daňové správě, a nebo dát specifickou mizi FIU, totiž analyzovat a pak šířit informace. Co se týče třetí funkce, to je šíření informací, předávání finanční zpravodajství partnerům, aby pro boj proti konkrétním trestním činům Otázka je, kdo jsou klienti finanční spravedlnosti, kdo jsou hlavní partneři, kteří dostávají ten produkt eh, FIU. Z jedné země na druhou je to eh, různé. Například ve eh, Švýcarsku jsou to jenom orgány prokuratury. Takže to je vlastně jenom operační ruka justice. Jinde to je jinak mohou posílat informace s zpravodajským službám policii, daňové správě. Tak to je například ve Francii nebo Británii. Máte dva modely. Buď je to čistě pro justiční účely, pro trestní stíhání, nebo jiné aktéry. Další rozdíl je rozlišení mezi aktivní a reaktivní veřejněním. Když dostanu zprávu podezřelých transakcí, musím to analyzovat. Pošlu to přímo proaktivně partnerům, je to považováno za relevantní, anebo čekají na specifický požadavek partnera. A to je velký rozdíl. Například v Kanadě skutečně reak- reaktivní. Oni hledají databázy, Ehm, v souvislosti s tím, co chtějí partneři. Pokud partneři chtějí specifický typ trestné činnosti, tak to najdou, ale nenajdou eh, nic jiného, protože nejsou aktivní. A to může být problém s jednotlivými členy EU. Pokud tedy žádný partner se neptá na daňový trestný čin, tak nic nenajdou, nic nikdy nepošlou. Takže rozlišování mezi proaktivním a reaktivním je eh, velmi důležitá. Co se týče mezinárodní spolupráce, budu stručně, abych to uzavřel, ty překážky. Jsou dva hlavní komunikační kanály. Mezinárodní, Egmont skupina, konkrétní kanál komunikace té mezinárodní organizace finančních spravodajských oddělení. Je to 152 FIU, a pak je Egmonseku web eh, na výměnu informací, co se týče specifických finančních trestných činů. A na evropské úrovni je FIU net, což je eh, což má jiné charakteristiky. Proč chtějí spolupracovat? Mm, když dostanou zprávu o podezřelé transakci, pak vidí mezinárodní prvky, požádají jiné partnery o informace a nebo mohou dát specifickou no, žádost partnerů orgánů v trestčinných trestných řízení a oni musí získat e, problémy se zahraniční FIU. Net je více sofistikovaný, je snazší z toho získat přímo informace a je tam také možnost multilaterální spolupráce, nejenom bilaterální. A k tomu se vrátím, že to je skutečně klíčové co se především eh, v té klíčové otázce EU, FIU. K těm překážkám hlavní problémy, které souvisí s mezinárodní spoluprací mezi FIU, je jednak nedostatečná kapacita reagovat na mezinárodní žádosti. Dva prvky. První. Některé FIU nemohou získávat informace přímo od eh, informujících subjektů, pokud nemají v databázi eh, report eh, podezřelé transakce. Například požár o informaci na Británii. Británie může říct, nemůžeme se zeptat banky, zda mají tyto informace, jsme nedostali zprávu o podezřelé transakci. Není to třeba pravda pro Británii, ale týká se to třeba Švýcarska. Pokud nemají stejné podezřelé transakce v databázích, tak nemohou žádat jménem jiných FIU, aby to sledovali. Kapacita reagovat, to se také liší podle typu zločinu. Můžete mít úzké partnery, dvě FIU, které se toho hodně vyměňují, například o drogových trestných činech, ale nikoli o daňových únicích. Takže typ zločinu je také problém. Pak co se týče spontánního šíření v EU, to je také problém. To je ve čtvrté poslední směrnici. Tam se říká, pokud konkrétní země dostane zprávu podezřelé transakce, která souvisí s jinou zemí, tak by se to mělo poslat automaticky této zemi. Není to relevantní pro naši zemi, ne, databáze, není tam spontánní automatické šíření do relevantní země. Především to platí pro daňové úniky, to je významný prvek. A poslední věc, eh, z omezování využívání finančního zpravodajství. My eh, um, se hodně zaměřujeme na nemožnost přístupu k informací. To je otázka konečného vlastnictví, Eh, centrálních registrů držitelů účtu. Eh, takže to je přístup ale také k, eh, co se týče využívání finančního zpravodajství. Některé státy například nechtějí používat, inf- no, dostanou informace, ale nemohou to používat za účelem, jaký chtějí, což jsou třeba daně. Stíhat ehm, daňové úniky a praní špinavých peněz. Není to tedy jenom přístup informací, ale podmínky, jak to využít to finanční zpravodajství, především v souvislosti s daňovými úniky. A tím skončím. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto opravdu obohacující prezentace. Teď nás tedy čeká poslední kolečko otázek a odpovědí. Obracím se nejprve na dva zpravodaje našeho výboru. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za tyto opravdu eh, obohacující prezentace. Já bych se rád vrátil k tomu, že vy charakterizujete ty tři problémy FIU vizavy eh, národní orgány, eh, v tom smyslu, že mají třeba různé kompetence, mají dohled třeba nad finančním sektorem, eh, někde nikoli. No, to je poměrně důležité, protože v řadě případů praní špinavých peněz vidíme, že zločinci, kteří dělají eh, daňové úniky, vlastně využívají finanční systémy pro praní špinavých peněz a ty eh, finanční systémy jaksi nemají dostatečnou obranu eh, proti tomuto. Můžete tedy říct něco k tomu, že by se ustanovila FIU na úrovni EU, zda by to vyřešilo ty rozpory v kompetencích a efektivitě a e, role e, FIU na národní úrovni, pokud by byla jedna takováto finanční spravodajská jednotka na evropské úrovni. Máme FIU Net, samozřejmě Egmont Group, ale je ještě něco, co bychom mohli konkrétně udělat pro to, abychom opravdu vytvořili evropskou finančně spravodajskou jednotku, která by se zabývala tím, jak e, zločinci využívají finanční systémy pro praní špinavých peněz. Druhá otázka k tomu mm, kriminálnímu přehledu členských zemí a vlastně to vychází zase z těch jejich odpovědí. Jako spravodaj a také občan Dánska je pro mě opravdu ostudné, že Dánsko nespolupracuje jak by to bylo ideální. A... Eh, proč je tomu tak? Nejenom v případě Dánska, ale i jiných zemí. Jak se to dá eh, vyřešit eh, co nejlépe? Náš výbor se o to samozřejmě mnohokrát snažil. Vypadá to, že tam nechybí vhled do situace, ale spíše si vnitrostátní orgány možná neuvědomují, jak důležitá tahle práce je pro nás. Proč myslíte, že nám neposkytují členské státy odpovědi včas? A co si myslíte, že bychom mohli udělat eh, pro to, abychom jim opravdu ukázali, jak je to pro nás důležité? Eh, děkuji. Nyní máte tři minuty na odpověď. A můžete také třeba ještě podniknout pár telefonátů, pokud vám to pomůže. Děkuji za, ty, za tuto otázku nebo za ty otázky. Ta hlavní otázka se týkala toho EU, FIU, to znamená Evropské jednotky spravodajské a já bych v podstatě řekl, že už ji máte v prostřednictvím FIU NET. Možná jsem to přešel příliš rychle ve své prezentaci, ale když jsem hovořil o tom ehm, netu finančních spravodajských jednotek, když jsem hovořil vlastně o těch vzájemných informacích, tak eh, Teď už několik let je možné dělat takzvané ehm, automatizované cross-matching. To znamená, že eh, země poskytne čas své národní databáze dá na to nějaký filtr a je to vlastně eh, k dispozici všem ostatním finančním eh, jednotkám. Takže tam dáme nějaký filtr. Může to být tematický filtr, jako například všechny zprávy, které jsme obdrželi v souvislosti s daňovými úniky. A vy budete mít přístup k těmto informacím. A potom vlastně, pokud to udělají další aktéři, možná tam eh, dojde k nějakému. Mm, k něčemu, co tomu bude odpovídat, ten takzvaný match. A takhle vlastně se dají potom sdílet informace. V tuto eh, chvíli to tak ale zatím není. Někteří aktéři eh, tohle podporují, někteří za to, eh, na to chtějí zatlačit, někdo je zase proti tomu. Říkají, že FIU net je vlastně nyní usídlen u Europolu a pro ně to je problém, protože se trošku bolí, že dojde k přílišnému eh, převaze policie v téhleté otázce. A Europol v této chvíli nepovažuje daňové zločiny za součást svého mandátu. Což je taky zajímavé, když se podíváte, jak pohlíží na eh, otázky spojené s eh, panamskými dokumenty. Oni se v tom snaží hledat jiné trestné činy. Pak samozřejmě tam máme taky otázky, jak je to propojeno například s nelegální migrací a podobně. Ale každopádně ta infrastruktura už by tam třeba byla k dispozici. Prosím, ještě druhá řečnice, velmi stručně, prosím vás, k Dánsku. Na konci března jsme opravdu zatlačili na členské státy, aby odpověděli. Eh, odpovědělo eh, Kypr a Dánsko spolu třeba s Chorvatskem a mm, dalšími zeměmi eh, slíbilo, že ty informace dodá do poloviny dubna. Tak nevím, jestli se to ještě dá úplně stihnout. Možná byste na ně trošku mohli zatlačit, aby to bylo aspoň do konce dubna. A nyní má slovo pan Petr Ježek, druhý zpravodaj za náš výbor. Připomínám řečníkům, že čím kratší budou otázky, tím více času budeme mít na odpověď. Děkuji, Fabio. I přesto musím ale tady uvést takovou všeobecnou připomínku. Kolega, který už odešel, tady v podstatě naznačil něco v tom smyslu, že to je takový velmi rigidní centralizovaný systém, ale to, co jsme slyšeli, ukazuje úplně jiný obrázek situace. Zdá se naopak, že EU je velmi volná organizace s neomezenou flexibilitou pro své členy, zejména tedy v oblasti, o které hovoříme. Protože to, co jsme slyšeli, o těch e, příspěvcích členských zemí do té studie jsou alarmující a potvrzuje to nízkou míru spolupráce e, členských států s tímto výborem. Opravdu je tam nedostatečná vůle, nedostatečný výkon při poskytování tedy e, údajů. Ještě důležitější asi je, že členské státy opravdu eh, odlišně přistupují k řešení těch eh, problémů, o kterých tady hovoříme. Takže ta situace je opravdu náročná a já doufám, že se nám to podaří nějak řešit, eh, vyřešit v našich doporučeních. Co se týče otázky FIUs a jejich spolupráce s vnitrostátními daňovými orgány. Tam eh, ve zprávě stojí, že to zdaleka není optimální. Tak já si říkám, kladu si otázku, jak by se ty hlavní problémy daly překonat, jaké to vůbec jsou problémy a které země by mohly sloužit jako příklad, kterým bychom se mohli řídit. Děkuji. Děkuji, máte tři minuty na odpověď, prosím. Děkuji. Já tedy se vyjádřím k té otázce daňových orgánů. My ve zprávě popisujeme různě, různé způsoby spolupráce mezi finančními spravodajskými jednotkami a daňovými orgány. E, jedna možnost je e, mnohonásobné výkaznictví, e, o tom hovořil i Antonio, že ty zprávy nebo výkazy o těch podezřelých transakcích nemusí využívat pouze FIU, ale i další orgány což potom může vést k tomu, že třeba dva orgány vyšetřují stejné informace. Takže ve zprávě my vlastně vycházíme zase z další zprávy OECD, která analyzuje různé modely spolupráce na vnitrostátní úrovni mezi FIU a e, daňovými orgány a vlastně nabízí mm, příklady toho, jak by se to dalo zlepšit nějaké eh, vytvoření eh, nějakých jasných pravidel, Memorandum of Understanding, eh, nebo definování jasného styčného úředníka, také podporu výměny osvědčených postupů nebo různého vzdělávání, školení pro zaměstnance orgánů takže určitě tam jsou možnosti zlepšení fungování. Vlastně tyhle ty návrhy už uvádíme v té samotné zprávě. Nevím, jestli Antonio ještě chce něco dodat. Ano, no to je opravdu důležité. Tahle ta otázka spolupráce mezi FIU a daňovou zprávou. Vždycky se používá stejná metafora. Nejdřív jsme měli eh, tu velkou čínskou zeď. Mezi těmito dvěma orgány dnes tam máme pouze berlínskou zeď. Asi takhle si to tedy představte. Na začátku tedy vlastně se eh, tady potýkali zejména s pašováním, s organizovaným zločinem. Eh, s, eh, vlastně oni si to pořád, když ty finanční spravodajské jednotky bojují, eh, představují jako boj proti špinavým penězům. Takže vlastně je pro ně těžké spolupracovat s některými jinými orgány, protože vnímají jejich roli jako pouze správní administrativní. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Darius Rozaty za EPP. Děkuji eh, mnohokrát. Pane předsedo, děkuji také eh, řečníkům za uvedení zajímavých závěrů ze studie. Má první reakce na to, co jsem slyšel, je, že opravdu je tam překvapivě malá harmonizace mezi členskými státy. Jsou tam vlastně tedy různé modely spolupráce, ochota spolupracovat mm, v EU a tak dále. Ale prostě je to všech, je tam obrovská diverzita, tedy jak mezi těmi samotnými spravodajskými jednotkami, tak mezi e, nimi a potom mm, daňovými orgány. Takže nakolik je možné, aby Evropská komise verifikovala uplatňování směrnice proti praní špinových peněz? Nakolik se komise může ujistit, že členské státy plní tyhle ty minimální standardy, co se týče eh, monitorování eh, nějakých eh, podezřelých transakcí a nějakých podezřelých finančních toků v tomto velmi eh, takovém diverzifikovaném, na tomto diverzifikovaném poli, kde eh, opravdu eh, těch rozdílů je tolik. A jak zajistit tedy, aby ta směrnice proti praní špinavých peněz byla implementována a aby, abychom nějak zajistili naplnění jejich cílů? Druhá otázka. Když tedy máme Tuhle tu jaksi mozaiku eh, eh, různých rámců a přístupů. Vypadá to tedy, že v některých zemích je prostě jednodušší eh, vyhnout se placení daní a postupovat podvodně. A to vlastně podporují i statistiky z těch panemských dokumentů, protože některé země se v těch panamských dokumentech objevují častěji než jiné. A to tedy poukazuje na to, že vlastně ta metodika, kterou využil předchozí panel, tedy že se tam extrapolují různé nelegální transakce, a, a také tedy deficit e, vlastně zisků státu, že se to potom dá nějak uplatnit i pro situaci v jiných zemích, tak to asi nedává úplně smysl, protože pokud máme tak obrovské rozdíly mezi institucemi, mezi státy, tak určitě budeme mít hm, i různé poměry těch vlastně ne, ušlých zisků, ušlých příjmů do rozpočtu v jednotlivých zemích. Můžete to okomentovat, prosím? V té první otázce jste hovořil o nedostatku harmonizace a jak e, zjistit, že se to implementuje. Jak to ověřit? Tady máme dvě věci. Za prvé, FIU naplňují svoji pracovní náplň, ale to vlastně tady může jít i o jaksi eh, technickou schodu. Analyzujete, ano, eh, předáváte informace, da, ano a tak dále. Co se týče efektivnosti, eh, to je těžká debata, protože nejprve si musíme definovat kritéria pro to, jak posoudit efektivitu, protože tady vlastně můžeme mít třeba počet eh, přeskoumání těch podezřelých transakcí. Například eh, UK řekne, že jsme měli 400 tisíc eh, upozornění na podezřelé trans- transakce. Tady jsme tedy velmi úspěšní, jsme úspěšnější než třeba Švédsko, které má pouze 2000 takových upozornění ale oni třeba můžou říct, podívejte se, my máme pouze 2000 upozornění, protože my jsme zase předali dále eh, konkrétní informace o 80% z nich. Takže ono opravdu eh, záleží, jak na to pohlížíte. Potom samozřejmě jako je otázka, jakou roli v tom hraje tisk eh, a jak je tlak na to, aby se to dostalo na veřejnost jak tedy identifikujeme efektivitu? Někdo říká, že je to počet stíhaných, jiný říká ne. Ehm, tady jde vlastně o e, ty samotné informace s spravodajskými jednotkami, takže jde o předávání informace, o vyhodnocování informací. Takže hlavní otázka, kromě té technické, e, toho technického naplňování, je e, porozumět jejich práci a to je těžké, protože vlastně teďka přecházíme z daňových úniků až po e, financování terorismu. To je opravdu těžká otázka. Druhá otázka se týkala e, metodiky. V naší studii se budeme zabývat všemi členskými státy, ale bude to omezené. Zaměříme se tedy na personál, který se věnuje e, těmto otázkám. Určitě bude komplikované říci, že tento počet znamená, že to je efektivní a jiný počet znamená, že to je neefektivní. Ale určitě budeme mít srovnání členských zemí. Ale má otázka byla trošku jiná. Tam byly odhady ztrát výnosů pro vlády. Ale protože ne všechny státy nám podali zprávu o, tom, o těchto odhadech, my jsme vlastně tedy využili eh, vzorku států, který poskytl tyhle ty odhady a extrapolovali jsme na ostatní státy, stejný poměr těch eh, ušlých výnosů, řekněme. Ale vzhledem k tomu, že tam jsou opravdu velké výkyvy mezi členskými státy, eh, je, je to pro mě poměrně pochybný postup. Já navrhuji, abychom se k tomuhle vrátili odděleně s těmi eh, výzkumnými pracovníky z prvního týmu. A nyní za SAD. Will tell you in Spanish, eh, please. Děkuji, já budu mluvit španělsky. Nejprve eh, bych chtěl poděkovat za vaše prezentace a mám tři otázky. Nejprve něco, o čem už se zmínili mý předřečníci. Pan eh, Rozaty a eh, pan Ježek hovořili o tom, že mezi zeměmi v Evropské unii je mnoho rozdílů. A že eh, je snadné vyměňovat si, obchodovat s financemi. A co Evropské komisi chybí, to je nějaká jednotka, oddělení, které by monitorovalo eh, různé daňové systémy eh, v členských státech. Možná, že to není na pořadu dne, ale každopádně by nás to zajímalo. Je to jedno z doporučení našeho výboru. Pokud požádáme komisi o vytvoření specializovaného oddělení, které by kontrolovalo a monitorovalo informace, tak by to vedlo k lepší výměně informací v oblasti, kde se legislativy jednotlivých států značně liší. A za druhé, pokud FIU čelí eh, složité a neprůhledné administrativě, Eh, daňových rájů, tak pokud zjistí, že administrativa nespolupracuje, tak eh, zabývá se tím FIU anebo normální daňové orgány. Jinými slovy, jestliže FIU vyšetřuje špinavé peníze, tak spolupracují s nimi spíše eh, ty jaksi pochybné eh, jurisdikce, anebo eh, ne. Eh, pokud jde o špinavé peníze, tak zhruba 80% peněz, které prochází daňovými ráji, pochází z trestné činnosti a pouhých 20% jsou daňové úniky, které vůbec nesouvisejí s trestnou činností. Je to správně toto číslo? Děkuji za tuto otázku a za komentáře. Nejprve, pokud jde o spolupráci eh, mezi eh, FIU a těmi, jak vy říkáte, pochybnými eh, zeměmi, s těmi daňovými ráji, tak tady můžou nastat dvě situace. Za prvé, pokud jde o Panama Papers například, tak tady je těžké identifikovat skutečného vlastníka. To je ten hlavní problém. Takže nejsme schopni vysledovat finanční toky, nebo jsou schopni vysledovat finanční toky, ale už ne přiřadit nějaké jméno té finanční transakci, nějakou identitu. To je ten hlavní problém. Například v Kanadě ehm, mají eh, orgány značné problémy zjišťovat identitu kanadských společností, které jsou vlastněny zahraničními entitami. Takže tady je otázka skutečného vlastníka zásadní. A potom eh, další eh, problém, který se týká těchto jurisdikcí, je podmínka využívání informací. Eh, jak už jsem říkal, tak pokaždé, když eh, zašlou nějakou informaci, je možné, že nebude smět být použita eh, pro daňové otázky. To je ten hlavní problém. A potom, co jste říkal o těch číslech, tak 80% z trestné činnosti a 20% dejme tomu legitimní, tak já jsem na tom nepracoval, ale e, už existuje práce Gabriela Zuchmana, která je velice důkladná, týká se daňových rájů a ten v podstatě nový, e, nový, novou metodikou dospěl k tomuto číslu. 80% jsou špinavé peníze z trestné činnosti a 20% ne. Takže to je podle jeho práce, která je relevantní. Pořád máte zapnutý mikrofon, pane Atondo? Jenom eh, bych chtěl ještě říci, že eh, já už jsem eh, se obrátil na španělskou vládu a vyzval ji, aby okamžitě zaslala požadované informace. Děkuji moc krát za tuto iniciativu. Bernd Luke za ECR, prosím. Děkuji, já budu hovořit německy. Moje první otázka tu bych chtěl položit paní Šere. Pokud jsem to správně pochopil, tak vy jste v těch úvodních poznámkách řekla, že v průběhu prezentace se ještě zmíníte o tom, jakým způsobem eh, budou mít členské státy příležitost eh, přispět dalšími informacemi. Buď, buď mi to uniklo, anebo to v té prezentaci nakonec nebylo, takže eh, mohla byste se k tomu prosím ještě vyjádřit. Když členské státy dostanou ještě příležitost poskytnout další informace, tak by mě zajímalo, zda členské státy u toho problému vidí nějaký vývoj. Například, jestli vnímají nějaké zlepšení buď ve spolupráci mezi daňovými orgány a FIU, anebo v přeshraniční spolupráci mezi FIU. mě eh, zní trošku pesimisticky, jakožto Němci, že to bývala čínská zeď a teď už je to jenom berlínská zeď. Eh, moje eh, zkuše, ze zkušenosti mám pocit, že překonat čínskou zeď bylo lehčí, než překonat berlínskou. Takže doufám v nějaký lepší pokrok, než je v tento. A e, podstatná by pro nás byla informace, kde jsou pokroky členských států a kde vidíte spíše stagnaci anebo spíše vznik nových překážek. E, to je pro nás zajímavé. Kromě toho e, bylo to velice hezky prezentováno, že existují určité vzorce. Hovořili jste o korelacích a o určitých fenoménech, kde je eh, ještě potřeba se tím dále zabývat, ale eh, pokud se zeptáme úřadu v členských státech, co je podle nich největší problém, tak tím určitě všechny problémy nevyřešíme, ale získali bychom určité pořadí, žebříček těch problémů a mohli bychom se soustředit na to, co je momentálně nejdůležitější. A já mám skoro dojem, že už by tu byl kandidát na velký problém a to je, eh, jak si eh, finanční, to jsou finanční možnosti eh, FIU. Tady jsou zprávy o finančních transakcích, e, které ale nemohou daňové orgány rozumným způsobem zpracovat a pak se naskýtá otázka, e, jestli e, zdroje určitých institucí členských států jsou dostatečné, to za prvé, a za druhé, zda by mohlo aby mohl existovat nějaký postup, kterým by se filtrovalo to velké množství informací tak, aby z toho vyplynuly ty podstatné informace. Mě by tedy zajímalo, kde eh, ještě můžeme přitvrdit a eh, kde můžeme eh, požadovat od členských států více informací. Například je myslitelné, že bychom eh, nepoužívali jen tak primitivní indikátory, jako eh, které transakce přesahují 10 tisíc euro, ale že bychom eh, použili něco hloubkovějšího pro rozpoznání vzorců finančních transakcí, tedy ne pouze částku, ale také například příjemce, odesílatel, aby zkrátka počítač po zadání prvních třech písmen našel eh, všechno podstatné a abychom to měli všechno v uceleném přehledu. Tak eh, to filtrování informací eh, by možná bylo u podezřelých transakcí užitečné. A konečně mám čas, pane Luke, už jenom jednu minutu na odpověď máte. Tak ještě poslední otázku, říká pan Luke. Já bych se tedy chtěla vrátit ještě k tomu, do jaké míry eh, členské státy eh, budou mít možnost poskytnout další informace. To se týká eh, ne té studie o FIU, ale té, té druhé. Dobře, takže u této studie budeme dělat to, že až bude ta tabulka pro eh, dotyčnou zemi hotová, ta tabulka, kterou jsem vám ukázala, tak my ji zašleme členskému státu, aby se k ní vyjádřil, aby poskytl další informace a kromě toho všechny odpovědi eh, budou eh, veřejné, veřejně dostupné na webové stránce Panama že členské státy budou vidět, jaké informace poskytly ostatní členské státy, což pro ně bude impuls k tomu, aby i oni dodali co nejlepší informace. Ještě jednu věc k těm FIU. To mapování Evropské komise, které eh, skončilo v lednu, poskytlo dobrý snímek ohledně toho, jak evropské eh, FIU identifikují překážky, se kterými se musí potýkat. Je to tedy z pohledu FIU, protože to mapování se zakládalo na průzkumech, které eh, byly zaslány zaměstnancům FIU. Takže jejich odpovědi skýtají dobrý přehled ohledně toho, jaké dojmy mají FIU ze vzájemné spolupráce. Děkuji moc krát. Bohužel vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, nemůžeme dále pokračovat. Eh, Alde už ne eh, Nemá dalšího řečníka, kromě Petra Ješka, který už hovořil. Je tu někdo další z Alde, kdo by chtěl mluvit? Dobře, v tom případě dalším na seznamu je někdo z GUE NGL, což jsem v tomto případě asi já takže můžete mi klepnout kladívkem, pokud přetáhnu čas. První otázka, vy jste indikoval eh, ve studii, že například Švýcarsko eh, nemá žádné hlášení podezřelých transakcí, není možné žádat dotečné informace, my jsme Eh, viděli v čtecí místnosti, nemohu zacházet do detailů, že jsou určité kategorie profesí, jdeme tomu právníci, kteří mají poměrně nízký počet ehm, informování podezřelých transakcí v některých členských zemí. Eh, mm, zjistili jste, že tam určité eh, tedy sklon některé profese málo reportovat podezřelé transakce a jak by to ovlivnilo vaši studii? Za druhé, měl jsem jednoduchou otázku jednou na Evropskou radu a komisi. Kolik bankovních účtů v Evropském bankovním systému bylo zmrazených mm, ve vztahu s podezřelými transakcemi, mm, financováním teroristických aktivit? A já jsem měl prohlášení HSBC, eh, že tam měli poměrně hodně zpráv. Komise mi řekla, že nejsme agentura eh, uplatňování práva, musíte se obrátit na FIU. My jsme požádali britské FIU, oni řekli, že to nemůžeme, eh, nemohou, nemohou řešit, že to spadá pod určité ministerstvo, nevím které. Přišli jste tedy eh, nebo na podobný dný nesoulad v kompetencích, nebo hrálo to také roli při efektivním reagování na tento problém financování terorismu? první otázce k právníky samozřejmě dlouhou dobu eh, právníci a jejich začlenění byl problém s ohledem na Evropskou unii. Co my jsme byli svědky eh, té hm, praxi reportingu, to je nízký počet těch zpráv. A je to defenzivní v tom smyslu, že se reportuje málo. Většina těch zpráv eh, je podána, když nemají jinou možnost, když klient je v médiích, anebo jim zavolá policie, že potřebují informace o klientovi. Takže oni vědí, že klient je patrně trestně stíhají na, a na pošlou zprávu. Takže se kryjí, kryjí. Není to způsob, jak um, přispívat k systému, protože um, to považují za uh, legitimní. To, uh, how many bank Co se týče um, počtu zmrazených finančních účtů, nejsou konkrétní statistiky, kolik, máme mm, seznamy, kolik lidí jsou podez, osob je podezřelých, ale několik kolik mm, účtů. Žádné kon, na konkrétní čísla. Mohu stručně říci, že je to také významný problém pro banky. Mm, do identifikovat a blokovat je to e, otázka identifikace. E, je obtížné e, v praxi identifikovat ty osoby. Zda jsou jejich klienti vlastně v tom seznamu. Paní Eva Žoli za zelené, jako tady není. Sven. Mluvám se, Eva musela na vlak do Paříže, takže zase já. Nejprve mm, děkuji za zajímavé prezentace. Já bych chtěl vědět, zda odpovědi, které neposkytly členské státy, zda pošlete následné otázky. Je to součást vašeho hmm, vaší práce, abychom měli i jasnou indikaci toho, co nebylo zodpovězeno. Co odpověd, na co odpověděly jiné členské státy, abychom jim mohli poslat doplňkové otázky a dopisy. Hmm, za druhé, co se týče výměny informací mezi FIU, děkuji vám Myslíte si, že FIU zašli dále, než co se předpokládalo mm, odmítání spolupráce? Došlo tam k porušení zákona nebo špatné praxi? Pak mě zaujaly různé definice. Zda daňový trestný čin je trestný čin predikát ní trestný čin praní špinavých peněz. Také zjišťujeme, že je omezená právní spolupráce, co se týče velikosti daňových trestných činů, daňových podvodů. Můžete nám dát čísla k definicím, kdy Eh, podvody v daních jsou vnímány jako trestný čin v českých zemích, takže tam jsou Prahy ve Lucembursku, je to 200 tisíc euro. Můžete stěží prokázat ve většině případů, že došlo k takovému podvodu a proto právní spolupráce není poskytnuta ze strany Lucemburska. A co se týče praní špinavých peněz, eh, se týče reportingu z podezřelých transakcí, my vidíte nějakou logiku, když vytváříte offshore mm, firmy, že to samo o sobě není podezřelé a mělo by to spouštět zprávu nebo vyvolat report, eh, zprávu o podezřelé transakci. Děkuji. Prvé, co se týče možných eh, právních obstrukcí FIU mezinárodní spolupráci. To je právní otázka. Na národní úrovni musí vyměňovat informace. Na mezinárodní mohou nebo by měli. Ale není to povinnost, protože to jsou spravodajské eh, věci. Není to dohoda eh, v trestních věcech. Takže to nemůže být legální, nelegální. Mohou, oni mají možnost říci ano nebo ne na mezinárodní úrovni ale dochází ke zneužití. To jsme viděli během té prezentace. I v Evropě, ano. Máte výjimky, že řeknou, nebudeme spolupracovat, týká se to citlivých informací, chceme chránit politické oponenty a tak. Oni často používají tyto výjimky a procedury, aby se vyhnuli spolupráci a často to je jasně, jasné zneužívání. Většinou prostě odpovědí eh, řeknou, že ne, neznámí. Nebo může říct známé, ale tím vymění, ukončí tu výměnu. Co se týče STR a offshore společností, které jako vyvolání podezřelí, offshore tady je eh, rozdíl právu mezi rizikem a podezřením. Vysoké riziko ne, znamená monitorování větší kontrola, větší monitoring ze strany bank, ale neznamená to, že jsou podezřelé jako takové. Souvisí to s rizikem, větším dohledem, ale nikoli podezřením jako takovým. Jsou všechny otázky úspěšně zodpovězeny? Možná bych odpověděla na první otázku, co se týče follow-up členských zemí. Jakmile všechny ty eh, mm, fiše mm, jste viděli na obrazovce budou hotové, pošleme členským státům, požádáme, zda, je, zda chtějí něco dodat. Pokud budou doplňovací otázky, tak je také položíme. Dobře, sekretariat také připomíná hmm, nutnost získávat data, také budete k dispozici k doplňkovým otázkám z naší strany. Další řečník je pan David Corbyn za EFDD. Thank you, Mr. Chairman, uh, honorable members. Uh... Děkuji, vážení poslanci. Boj proti E, trestné činnosti je nutné a cené, ale pokud e, chceme právní stát, tak musíme také říci, že soukromí a presumpce neviny jsou ještě cenější. V Británii jste nevinní, pokud není, dokud není prokázána vaše vina. V evropských jurisdikcích podle Bonaparteho musíte prokázat, že jste nevinní. To není justice nebo spravedlnost podle britských standardů. Nadměrná regulace, nedostatek soukromí v vlasti financí vede k mm, nežádoucím e, dopadům jako nižší růst nebo relokace do přátelštějších regulačních režimů. Nemůžeme bojovat proti černé ekonomice tím, že regulační e, mm, režim bude mm, méně příznivý. Pokud bude Eh, daň z příjmu, z dividend, z DPA, což mm, požaduje EU minimálně 15%, tak není divu, že mnoho jednotlivců a společností vlastně nedostává své eh, peníze mm, nebo služby za své mm, daně. Eh, společnost jsou věci prospěšnější než stále složitější způsoby pravidel a reportingu. Používání slova terorismus je zase jedna cesta. To je Orwell, svět George Orwella, to je obrovská taky dobrá výmluva, jak strkat nos do cizích záležitostí. Děkuji za komentáře. Otázka soukromí je mm, dlouhá, má dlouhou historii v souvislosti s praním špinavých peněz. Co se týče finančních institucí, tak soukromí bylo to tež, co bankovní tajemství. Soukromí bylo um, už je to, um, aby se zabránilo bojování proti špinových peněz. Um, s mezinárodním doporučením z roku 91 um, mm, se situace změnila samozřejmě, je tady finanční eh, soukromí, důvěrnost, s konkrétními limity, s možností informovat o podezřelých náležitostech. Ehm, mm, ochrana soukromí e, souvisí s implementací ehm, praní špinavých peněz, že je, existuje soukromí až do určité míry, dokud to nesouvisí s praní špinavým peněz a financováním terorismu. Takže to e, je samozřejmě problém, protože to souvisí eh, s tím, mm, tou rovnováhou mezi soukromým a eh, podobně. Je vaším právem mm, užívat si svých peněz. Je snadné pro byrokrata zmrazit někomu peníze a způsobit mu finanční problém, jak jsem řekl. Bonaparteho evropská jurisdikce znamená, že musíte prokázat svoji nevinu. Británii jste nevinný, dokud není prokázána vaše vina. Takže váš systém je podle nás naprosto nedemokratický. A toto na praxe z konfiskace peněz, pokud dojde k úniku kapitálu, tak to stojí za e, zachování svobody jednotlivce, což je nejdůležitější věc. A proto odcházíme z EU. Chcete to komentovat? Jenom velice stručně, jsou tady dvě věci. Jedna věc je černá listina zmrazování aktiv, druhá soukromí. A tady se vracíme na začátek konverzace. Panama Papers, no výbor Panama Papers. Hlavní problém bylo říci, že jsme schopni ty peníze sledovat, ale ne je e, spojit s příslušnou identitou. Když se vrátíme k soukromí, tak je tady tautologický problém, že nemůžeme bojovat proti praní špinavých peněz. Pokud není možné jít dál a spojit identitu s finančními tokem, nelze bojovat proti finančním trestným činům. Takže buďme raději na straně větší svobody. Hmm. Eh, já chci připomenout, že eh, musíme také bránit zájmy tvrdě pracujících lidí, kteří prají daně a bojovat proti těm, kteří je neplatí. A Panama Papers ukázali jako rozumné mm, eh, způsoby mm, nebo peníze, jako způsoby ukázali, že jsou, peníze přicházejí například z dětské prostituce a podobně, a to asi nechceme. Co se týče bonapartistických režimů, tak z ENF tady nikdo není. Já bych navrhovala, abychom přešli k EPP. Oni nám nesignalizovali, kdo by si chtěl vzít slovo, je tady někdo z EPP? Není tomu tak. Takže pak můžeme uzavřít. A ještě předtím navrhuji dát slovo našim spoluspravodajům velice stručnou so, závěrečnou poznámku. Mm, Jafo, máte něco? Um, again. Jenom stručně, já si myslím, že to, co je na tom nejzajímavější, je zase follow-up členských zemí. To musíme udělat v nějakém duchu spolupráce. A to určitě bude platit i pro naši zprávu, kterou předložíme později na výboru. Určitě dnešní rozprava přinesla spoustu zajímavých námětů, takže mnohokrát děkuji. A nyní Petr. Děkuji, Fabio. Děkuji kolegům za prezentace. Já už jsem uvedl pár takových eh, všeobecných připomínek z kraje. Eh, určitě budeme věnovat řádnou pozornost těm doporučením i v naší zprávě. Děkuji. Takže na závěr vás ještě chci upozornit na to, že nás čeká e, schůze příští týden 2. E, května v 15.00. Čeká nás zase prezentace tří dalších studií, to znamená řada dalších námětů. Tam se budeme věnovat e, roli prostředníků, jako jsou právníci a banky a Potom se budeme věnovat zámořským společnostem, které jsou napojeny na čtyři členské země Dánsko, Nizozemsko, e, Spojené království. A všem tedy děkuji za účast na tomto zasedání, děkuji e, našim hostům. Děkuji také zaměstnancům politických skupin. Děkuji také všem poslancům, kteří zůstali až do konce, protože mm, často už eh, poslanci cestují domů. A mm, ještě děkuji sekretariátu a končím tuto schůzi.